Good morning. If you could please take a seat, so... Dobré jitro, prosím vás, abyste zaujali svá místa, abychom mohli začít. Dobře. Takže začneme schválením jednacího pořadu, pokud nejsou žádné eh, námitky, můžeme ho pokládat za schválené. A teď máme sdělení předsedy. První se stýká pracovní skupiny ta pro finanční pomoc bylo dosa, do, dohodnuto, že bude vytvořena takováto skupina, že tam bude 18 členů KON plus 4 z jiných výborů, že 6 za EPP, 5 za SND, 3 za Renews, 2 Zelení, 2 e z ID, 2 EKR, 1 z GUE a 1 z NI. Eh, jak to vypadá s jinými pracovními skupinami. Koordináři, eh, koordinátoři zaznamenali nominace ze strany skupin do různých pracovních skupin, pak možné politické priority pro nový mandát, včetně eventuálních zprávách iniciativy, bylo rozhodnuto žádat autorizaci pro, number, pro řadu zpráv z vlastní iniciativy, legislativních i nelegislativních a implementačních, ale bylo dohodnuto, že názvy a obsah bude navržen pro posouzení na příští schůze. Návštěvy ekonu a delegace v roce 2020, složení návštěv do Frankfurtu a Bazele bylo odsouhlaseno takto. Frankfurt 3 za EPP, 3 za SND, 2 za Renew, 1 za Zelené, 1 za ID, 1 za EKR, 1 za GUE. Bazilej 3 za EPP, 3 z SND, 2 z Renew, 1 za Zelené, 1 ID, 1 EKR, jeden e eh, nezřelný. Bylo také dohodnuto, že později se uplatní pravidlo, pravidlo Rolling Don't eh, k námise ekonom a v rámci různého bylo dohodnuto požádat o změnu v názvy zprávy o vlastní iniciativy o semestru. E, Zatím je to e, Evropský semestr pro ekonomickou koordinační politickou stránku a má e, výroční růst a má to být Evropský semestr pro ekonomickou politiku i koordinace výroční strategie pro trvalé udržitelný růst. Omlouvám se za nachlazení. Pak je tady třetí bod e, a to je zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Jen týká se to e, crowdfunding jsou věcí, triolik 18. 18 prosince parlament a rada dosáhly předběžné dohody ohledně crowdfundingu. Technická práce bude pořád probíhat a pak se bude hlasovat ve výboru o této předběžné dohodě a bude to až v druhém čtení a tato předběžná dohoda hlavně vychází z výsledku tři, pěti trialogů na základě textu EP a kantátu, mandátu KEDY, které byly mm, projednávány na zasedání pracovní skupiny rady a jsou tady některé ještě neřešené zprávy, jako je ESMA. A pak je tady vytvoření z rámce pro uspíšení, uspíšení investic udržitelných. 16. prosince parlamentá rada dosáhla předběžné dohody ohledně celého legislativního Ekon a Envy budou zítra společně hlasovat o předběžné dohodě na základě eh, procedury druhého čtení a tato předběžná dohoda vychází z výsledku trialogu 3. a 5. prosince 2019. Vyjednávací týmy se dohodly na kompromisech o hlavních věcech, jako je vyzahrnutí umožňujících tranzic a přechodových činností, ehm, povinnosti zveřejňovat Eh, eh, informace a také eh, vyloučení z technických screeningových kritérií fosilních paliv. 16. prosince 2019 se zapracovala další zlepšení do textu, konkrétně se dotýká 12. článku ohledně toho, jak ekonomická činnost může významně poškozovat environmentální cíle. Další bod má schválení zápisů z minulých schůzí, konkrétně z 18. listopadu 2019, 2. a 3. prosince 2019 a z 12. prosince 2019. Teď eh, přecházíme k dalšímu bodu na našem programu pořadu jednání. Je to Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky, výroční přehled růstu za rok, pro rok 2020. A zpravodajkou je eh, Aurora Laluk z SND, pak vystoupí eh, z, z, z, z stínový zpravodaj za EPP, Renew, eh, Zelená, za ID, za EKR a QA. E. A je tady přidružený výbor rozpočtový a výbory, které dávají stanoviska, je Envy, Regi a FEM. Nejprve bude mít slovo Leluch, má na 8 minut slovo. Eh, paní předsedkyně, vážení kolegové, Děkuji eh, za to, že tady mohu prezentovat tuto zprávu. Měla by eh, hovořit o tom, jak se můžeme vyrovnat se současnými výzvami a jak můžeme zlepšit fungování naší ekonomiky. Většina obyvatel, ale také OECD, Měnový fond, eh, Světová banka chtějí, abychom jednali velmi naléhavě. A i na ekonomickém fóru v Davosu jsme Eh, byly zařazeny mezi ty eh, ekonomiky, které eh, čelí těmto rizikům. Takže to je jeden z těch faktorů, jako jsou například přírodní katastrofy nebo povětrnostní jevy a neschopnost veřejné, veřejných orgánů reagovat na tento vývoj. A vzhledem tomu, že jsme poslanci, tak bychom měli prokázat, že jsme schopni jednat. tyto vážné škody na životním prostředí, eh, které identifikovala komise, které by mohly nastat, eh, by měly vést k tomu, abychom byli první eh, uhlíkově neutrální kontinent na světě, přičemž je potřeba zajistit spravedlivé rozdělení nákladů, ale parlament v těchto věcech musí mít jednotný hlas, vyjadřovat se také k ekonomickým otázkám a zabudovat to koncertním způsobem do ekonomického semestru. Musíme eh, mluvit jedním sedmým hlasem, musíme zohledňovat i eh, sociální dopady, to všechno se v této zprávě nalézá. Bude potřeba zajistit také podporu pro Evropskou zelenou dohodu, kterou navrhla Evropská komise, a trvat na plnění těch eh, environmentálních cílů a tím pádem těch ekonomických, které na to mají vliv. Jak už bylo právě řečeno, tak došlo i ke změně názvu naší zprávy Hovoří se o strategii pro eh, udržitelný růst. V roce 2020 tedy budeme muset koordinovat veškeré naše ekonomické politiky směrem k přechodu na eh, to, abychom splnili environmentální eh, cíle. Musíme také jasně si vytýčit cíl snižování emisí uhlíku a také vyhodnocovat přesně eh, naši uhlíkovou stopu v porovnání se zbytkem světa, ale také vyčíslit přesně uhlíkovou stopu dováženého zboží. Musíme také zajistit jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, aby to bylo v souladu s těmito eh, cíly. Eh, veřejné investice také musí zohledňovat mm, to cíle, a to ve všech členských státech. A to tím spíše, že v eurozóně už několik let máme situace, kdy tyto investice strukturální jsou příliš nízké, což se vlastně objevuje v každé té každoroční zprávě o ekonomickém semestru. Dále je to investice do eh, infrastruktury, do vzdělávacího systému, do vědy a výzkumu. To všechno po nás požadují i mezinárodní organizace. To by mělo pozbudit eh, hospodářskou činnost, eh, zvýšit hospodářský růst a také modernizovat naše ekonomika, makroekonomické oblasti. Makroekonomické ukazatele eurozóny se zlepšily v posledním roce, ale dochází k dalšímu nárůstu nerovností eh, na úkor eh, pracovníků, ale také dochází k prohlubování rozdílu mezi členskými státy. Takže to znamená, že ekonomika nepřispívá k tomu, aby došlo k vyrovnání těchto nerozdílů v eurozóně. A kromě toho současná politika na obnovení hospodářského růstu neměla ten kýžený efekt, takže eh, si to bude vyžadovat další reformu paktu růstu a stability, stejně tak eh, bude potřeba regulovat eh, bankovní sektor a to, aby to vedlo ke stabilnímu ekonomickému prostředí a aby nedocházelo k nekalé daňové eh, konkurenci mezi firmami a tím pádem i mezi členskými státy a tím eh, členské státy nejsou ochuzovány o eh, zdroje, které jsou potřeba na ekologickou tranzici. Je také potřeba, aby všechny firmy odváděly daně tam, kde vytvářejí své zisky, aby také vedly sociální dialog s sociálními partnery a to by mě být doplnilo také o zástupce občanské společnosti a nevládní organizace. I to eh, eh, je v souladu s environmentální cíly, to jsou tedy ty hlavní rysy této zprávy. A já teď velmi netrpělivě eh, si vyslechnu hm, vaše příspěvky, těším se na další spolupráci s Činovým zpravodajem. Vím, že tato debata bude velmi bohatá a hm, živá doufám, že budete aktivní. Eh, to všechno by mělo vést tomu, aby parlament eh, se domluvil na velmi silném stanovisku k těmto otázkám. Děkuji. A teď dávám slovo stínovým zpravodajům Niko Tjory za EPP. Děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce za návrh této zprávy. Myslím, že tady na tom budeme muset ještě hodně pracovat, než se nám podaří tuto zprávu finalizovat. Je to důležitá eh, věc v roce 2011. Já jsem tehdy byla ministriní eh, pro evropské záležitosti v Maďarsku. Byla jsem eh, tehdy tou první předsednickou zemí, která dostala na starost tento ekonomický semestr, takže si pamatuju, jak se tyto věci postupně vytvářely. Já si myslím, že tento nástroj by měl být důležitý pro koordinaci ekonomických a zaměstnaneckých politik. Má to být určité vedení, ale eh, nesmíme zapomínat na to, že v těchto oblastech máme smíšené kompetence, jsou tam eh, kompetence výlučné členských států a na druhou stranu Evropské unie, takže je potřeba to koordinovat a mít to přitom na paměti. Já si také vážím toho, že zpravodajka chce eh, přizpůsobit tu zprávu těm novým naléhavým záležitostem klimatické změny, zelená dohoda. To jsou věci, které se tady v parlamentu eh, přijímají. Každý měsíc aspoň jedna taková eh, věc, přestože ne vždycky říkají to samé. Ale já si myslím, že máme-li úplně změnit zaměření naší politiky, tak se vlastně eh, kolikrát jenom opakujeme a tím ztrácíme ze zrcadla to, co mě, by mělo být hlavní zaměření této zprávy. Já bych doporučovala, abychom tady trvali na tom původním eh, smyslu ekonomického semestru, tedy vést eh, v otázkách politiky zaměstnanosti a ekonomické politiky. A neměchom zapomínat na to, jakým způsobem se o tom hovoří ve všech našich jazycích. V této zprávě například hovoří o tom, že se musel zaměřit na zelenou dohodu, na uzřitelné cíle, na pilí sociálních práv, genderové rozpočtování a podle mě to tedy není vyvážené. Když to eh, porovnáme s tím, co původně eh, bylo Eh, jak to původně bylo zamýšleno. Další důležitá věc je to, že vznikne také stanovisko výboru pro zaměstnanost. To budeme muset potom k naší zprávě eh, přidat, eh, zohlednit ty jejich doporučení. Takže já bych se v této zprávě chtěla více zaměřit na naše vlastní kompetence. Dále to otázka stotožnění se s tou zprávou pokud. Členské státy nemají pocit, že to je něco, k čemu se mohou přihlásit, co je jejich vlastního, tak se rozhodnou to neimplementovat. že já bych byla radši, kdyby to bylo něco eh, bližší realitě, aby členské státy byly ochotné ještě něco dělat jinak s tím eh, nastane problém. Asi v tom proběhnou ještě velmi obtížné eh, debaty, například program zaměstnanosti. Myslím, že se nám to asi nepodaří v této zprávě vyřešit. Takže moje eh, hlavní žádost je, je pojďme se zaměřit na několik hlavních eh, věcí a eh, doufejme, že to bude zpráva, která získá většinu a eh, bude také pozitivně vnímána čínskými státy. Děkuji za Rinu, zástupce. Vážená paní předsedající, kolegové, paní zpravodajko Leluk. Já srdečně děkuji za tuto zprávu. Na pohled je vidět, že na ní byla odvedena velmi intenzivní práce, což se projeví například tím, že ten duch a zaměření zprávy se zcela změnilo. Je vidět, že jste do toho hodně práce investovali. Ovšem změna ducha té zprávy. Je to vlastně zpráva, která má sloužit kontrole Eh, rozvoje v členských zemích, eh, z toho se stal jakýsi soubor požadavků. A já myslím, že to jsou věci, které jsou sice správně, eh, skutečně by patřily do mnoha dalších zpráv, ale v této zprávě to v podstatě nemá být. Je to odvedená dobrá práce, ale na nesprávném místě to nás eh, nutí k tomu, abychom eh, předložili pozměňovací návrhy, eh, protože chceme do toho vrátit ten původní duch a nechceme, aby se tady stavěly jakési ideologické bariéry. Samozřejmě je to ovlivněno tím Green Dealem, ale prostě tak je to tady zapracováno, tak to nemá být. Kompromis by byl, řekneme ano, zabývejme se Green Dealem, rozpracovávejme ho ve jiných zprávách, ale prosím ne zde. Já doufám, že to by mohl být skudný kompromis. Pokud se postupu týče, škoda je, že tu zprávu jsme dostali teprve 16. ledna a že pozměňovací návrhy jsme nemohli do toho vložit digitálně, musíme to všechno dělat Eh, tradiční cestou eh, přes administrativu a tak dále. Eh, já bych chtěl tedy říct, že bylo skutečně velice dobré, kdybychom ty digitální, kdybychom tedy do té zprávy mohli pozměňovací návrhy zavádět digitálně tak, jak se to dá u jiných, co nemusí podepisovat a já nevím, co všechno. Takže Kompromis by byl, jak říkám, eh, aby tedy paní Ladik eh, ty své body dala do nějaké nesprávy a NSM. Ano, děkuji vám. Nyní Filip Lambert za zelené. Eh, tak když jsme začali s semestrem před několika lety, tak my zelení jsme to podporovali, protože skutečně byla potřeba mít nástroje koordinace ekonomické politiky. A samozřejmě, že Eh, mnoho aspektů eh, sociálně-ekonomické politiky je eh, národní kompetence nebo smíšená kompetence, čili nechtěli jsme tady diktovat v sovětském stylu, ale pouze koordinovat. To je v pořádku. Nicméně základní východisko toho semestru je zajistit to, aby se neplýtvalo veřejnými prostředky, což samozřejmě je nebezpečí tam, eh, kde eh, ekonomika dobře funguje. No, eh, asi si začínáme uvědomovat, že to není tak jednoduché. A druhá věc je, jaký smysl má ekonomika, která neslouží lidu. A toto je nutné. Lidé mnozí lidé si uvědomují, že ekonomika eh, neslouží eh, jim všem, ale jenom jakési eh, tenké většině. Takže proto tento semestr by mohl být takovým zkušebním polem, kde využijeme umělou inteligenci v politice. Takže v podstatě my tady si předprogramujeme kompromisy a pak očekáváme, že to bude fungovat automaticky. Ale já myslím, že tentokrát eh, to tak jednoduché nebude. Teď máme totiž Green Deal, a eh, zdá se mi poněkud zvláštní eh, to, co řekl liberální kolega právě před chvíli on řekl v podstatě, my máme, my máme tedy Green Deal a to je separátní věc a nenechajme to zasahovat jinam. Green Deal je o tom, jakou budeme mít budoucnost. Abychom nějakou budoucnost měli, tak musíme respektovat limity této planety. A musíme zajistit, aby v, těchto, v rámci těchto limitů mohli žít všichni a nejenom tedy jakási šťastná menšina. A já myslím, že o to tady jde především. Pokud semestr bude odpojen od Greeného dílu, tak to bude strašná schizofrenie. My chceme mít konzistentní politiku. Green Deal to není koníček zelených, to není jenom slogan Ursula von der Leyen, to je orientace politiky, směr politiky a měl by se projevit ve všech politikách. A e, já musím říct, že e, respektování kompetencí členských zemí a regionů, e, to se musí respektovat. Jinak to prostě bude recept na další katastrofu. My skutečně musíme vybudovat konvergenci a konsensus na tom, že musíme plnit Green Deal. A já eh, také musím říci, že většina těch pák, která k tomu povede, je na úrovni členských zemí, ne Evropské unie my tu konvergenci musíme podporovat. A já si myslím, a to je de facto ten náš duch, duch zelených, že nyní máme šanci přesměrovat politiku. Ne, že řekneme, že tím, co zatím bylo, je všechno špatně, ale možná uznat limity toho, eh, čeho je politika schopna od té doby poslední krize, poněvadž eh, řekněme si otevřeně, eh, že úplně jsme to ještě nepřekonali. A nebezpečné je zejména to, že zadluženost je dneska vyšší než před tou globální eh, finanční krizi. A není to ani tak veřejné zadlužení, ale soukromé. To jsou studenti, spotřebitelé a navíc ještě firmy. A já se skutečně s vámi vsadím, že ne všechny tyto dluhy jsou splatitelné. Eh, pokud eh, si někdo myslí, že nezodpovědné jsou jenom státy, eh, zatímco biznis se chová odpovědně, tak já se svými více než 20 lety zkušeností biznisu musím říct, že nezodpovědnosti je tam spousta. Čili eh, musíme překonat tady eh, toto černobílé vidění. My eh, potřebujeme skutečně ve všem fungovat aspoň trošku zodpovědně. Děkuji. ID je na řadě, ale nevidím pana Beka. Je tady někdo za toto frakci, kdo by chtěl vystoupit? Nikoliv? Prosím, ano. Franceska. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, velmi eh, ráda projednám toto zprávu. Chci poděkovat eh, paní zpravodajce Luik, protože si myslím, že tady uvádí skutečně ty důležité věci. Proto ten návrh je podle mě kvalitní, zachycuje ty základní věci, které potřebujeme pro to, abychom mohli koordinovat ekonomické politiky v Evropské unii, abychom řešili problémy s hospodářským růstem, se stabilitou tohoto růstu a také, eh, abychom mohli usilovat o makroekonomickou stabilitu. Tento nový přístup by měl zohledňovat potřebu podpořit veřejné investice, reformovat eh, pakt růstu a stability, ale také vytvořit nové paradigma a více eh, se zaměřit na otázku nadměrného soukromého zadlužení, jak právě říkal můj zelený kolega, ale eh, nestrácet ze zřetele eh, veřejné zadlužení, takže ještě chci jednou poděkovat naší kolegyně. Myslím, že ta práce, která nás čeká na této zprávě při projednávání pozměňovacích návrhů, by mohla vést, určitě povede k velmi kvalitní zprávě, již bude podpořena většinou. Zika from ECR. Za EKR. Děkuji. Já bych chtěl paní zpravodajce poděkovat za návrh zprávy. Chápu její důraz na zelené otázky a na boj proti nerovnostem. To jsou určitě důležité otázky, ale myslím si, že tam musí být vyváženější názor a je třeba věnovat větší pozornost skutečným problémům ekonomické, ekonomik v Evropě, což se může zhoršovat v dohledné budoucnosti, pokud nebudeme patřičně jednat. Já bych rád zaměřil vaši pozornost na tři věci, které mě připadají velice důležité. První, investice. Ano, úroveň investice je pořád před tou, jaká byla před krizí. A ano, v některých oblastech skutečně je žádoucí více investic než v jiných oblastech, ale nesmíme zapomát, zapomínat, že to právě špatně eh, věnované investice vedly k předchozí krizi, předchozím desetiletí. Jde na hodnotu finančních prostředků v první řadě v těchto investic. Nejde tolik o jejich nominální hodnotu. A já proto nesouhlasím s tím, že jednoduše potřebujeme více investic a že tím to by měla být vlastně výmluva pro eh, větší udržitelný a větší, více flexibilní veřejný pakt. To by mohlo znamenat další zadlužování veřejného sektoru. To by bylo ještě třeba horší než před krizí. Pak si myslím, že bychom měli věnovat více pozornosti růstu protože nevidíme, že by Rus tedy doháděl eh, to, to, jak to bylo v minulosti, že tady ještě není takové zotavení, byť bychom to mohli, jak bychom to mohli očekávat, ale byl tady dlouhý, eh, dlouhá doba finanční ekonomická krize. Těžko můžeme vyřešit problém udržitelnosti veřejných financí ve většině členských států, zejména s ohledem na stárnoucí obyvatelstvo. Proto pokládám za nezbytné nutné opustit politiky, které vedou vlastně k nulovým, eh, k nulovým úrokům a vrátit se k historicky Eh, normálním, protože právě ty umělé nízké úrokové míry vedly k tomu, že eh, vlády prováděly nikoliv nezbytné reformy. Daně. Eh, tady já si nejsem jistý, zda je nutné mít kvalifikovanou většinu, když se hlasuje o daňových záležitostech. Připadá mi, že je to mimo rozsah této zprávy, že to tam nepatří. Abychom byli nadále konkurenčně schopni nutné, pak eh, je důležité, aby i členské státy si dokázaly navzájem konkurovat eh, a mít eh, srovnatelné indikátory a dobrovolné indikátory nejlepších praxí mezi členskými státy to by byl praktičtější, efektivnější způsob, aby náš daňový systém byl účinnější a Eh, efektivnější. Omezím se na tyto tři body. Možná, že jsem paní zpravodajku úplně nepotěšil svým stanoviskem, ale velmi se těším na konstruktivní diskusy na zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji a nyní nevím, zda pan Gusma Zagua chce něco říci. Ano. Děkuji. Vždycky se tedy hovoří o potřebě eh, podpořit nebo koordinovat veřejné politiky v hospodářské oblasti, o zelené dohodě a také o nové sociální politice v Evropské unii. To jsou všechno velmi, eh, souvisí s velmi ambiciozními eh, environmentálními cíly, ale současně s tím musíme konstatovat, že tato politika, mm, na tuto politiku nepůjdou žádné nové peníze z evropského rozpočtu. Jak tedy můžeme očekávat, že techni, tyto ambiciozní cíle, které tady jsou velmi hezky formulované a které já osobně považuji za pozitivní, s tím, že by eh, se proto mohla použít měnová politika, <clears throat> protože i ta na to může mít dopad, tak eh, bez toho, abychom na to vyčlenili nové peníze, tak se nám tyto cíle nikdy nepodaří splnit, což se bude také vyžadovat značné investice ve členských státech. Veškeré cíle, které formuluje Evropská unie, jako je hospodářský růst, ochrana životního prostředí, sociální rozvoj, růst mest, to všechno jsou správné věci, o kterých hovořit musíme, ale pokud to není doprovázeno patřičnou politikou evropského semestru, tak je to všechno zbytečné. Stejně jako ty cíle, které nám eh, stanovuje Evropská komise. A proto bychom v našich diskuzích eh, se měli právě touto otázkou zabývat, jak eh, ty priority, které tady jsou formulovány, mohou být implementovány, když na, ně, na evropské úrovni nebudou vyčleněny žádné nové peníze pro, nebo když dokonce v, u politiky soudržnosti se ty prostředky krátí. A kromě toho bych chtěl také upozornit na to, a mohu vám poukázat na vývoj v mé domovské zemi. Tady eh, došlo k obrovskému zadlužení ale eh, my jsme to zadlužení, ty nové dluhy, použili proto, abychom nastartovali hospodářský růst, ne abychom krátili eh, eh, politiku. A ještě k této zprávě si myslím, že bychom se tady měli zabývat regulací pracovních trhů. To je aspekt, který se vždycky nachází v těch country specific eh, doporučeních Evropské komise. Vlastně to až tak moc specifické není, protože prakticky u každé země Evropská komise říká, je potřeba eh, eh, zavést flexibilní politiku pracovního trhu. Všichni víme, co to má vlastně znamenat, ale já si myslím, že bychom se měli zabývat, jaké jsou dopady takové deregulace pracovního trhu, jaký dopad to má na mzdy, ale také jaké jsou dopady nestabilního zaměstnávání, ta gig economy. A na závěr bych chtěl se ještě změnit o aspektu nerovnováhy. To je jedna z největších výzev, kterou eh, bychom měli řešit eh, v eurozóně nebo v celé Evropské unii. Evropská unie k těmto otázkám vždy přistupuje velmi byrokraticky, vždycky vydává určitá varování na adresu těch zemí, kde eh, jsou takové nerovnováhy, požaduje po nich investice, ale vlastně se nic neděje. Vlastně eh, řada českých států vůbec eh, na základě doporučení nic ve své ekonomice nemění. A proto bychom se měli eh, bavit o tom, co udělat proto, aby například ekonomiky, které mají rozpočtový eh, přebytek, změnily svou politiku a byly donoceny ke změně toho, co eh, se svým rozpočtem dělají. Máme v Evropské unii státy, které mají velké deficity, ale také státy, které mají velmi, velké přebytky a proto bychom se i touto otázkou měli zabývat v rámci této zprávy. Thank you very much. Now I give the floor to uh, the... A nyní má eh, slovo paní zpravodajka pro závěrečné poznámky. Děkuji eh, všem kolegům, kteří vystoupili v této diskuzi. Děkuji za to, že jste se vyjádřili k této zprávě. Ano, je to eh, věc, kde došlo k určitému prodlení, kde Eh, eh, dojde ke zdržení projednávání pozměňovacích návrhů. Eh, Slyšel jsem různá stanovisko, sociální pilíříž, nerovnost mezi pohlavími, potom makroekonomická nerovnováha, bilance plateb, no, platební bilance, to jsou všechno věci, které já bych byla pro, aby se do této zprávy dostali. Co se týče toho celkového vyznění evropského semestru, já jsem samozřejmě zaznamenal tu poznámku o kompetencích českých států Evropské unie, ale teď jde o to vyznění jako celek. Já si myslím, že někteří jsou tady, kteří by chtěli, aby se nic na té zprávě neměnilo, aby se eh, týkala čistě makroekonomických aspektů, ale já myslím, že to kontext se v současnosti změnil a ekonomika nemůže eh, fungovat bez toho prostředí. Eh, hm, víme, že škody na životním prostředí mohou mít obrovský dopad na ekonomiku a já k tomu přistupuji pragmaticky. Hm, jsou tady určité environmentální ukazatele, které můžeme promítnout do těchto hospodářských politik. To jsou všechno věci, které eh, nejsou a priori sociálně demokratické, ale jsou spíše liberální. Měli bychom tomu zaujímat eh, praktický přístup. Evropský semestr se může vyvíjet, požaduje to také mnoho z nás, požaduje to také Evropská komise. A já si myslím, že pokud to zachováme na pragmatické úrovni, tak by to mělo být konzensuální. Eh, těch pozměňovacích návrhů už přišla celá řada. Myslím, že už teď je možné rozpoznat ty základní eh, rysy těch pozměňovacích návrhů. Otázka Golden Rules, to asi také bude předmětem debaty. Ale já si eh, myslím, že je eh, v našem zájmu, abychom všichni dosáhli toho, aby evropský semestr byl užitečný a dosáhl reálných změn. so now... Takže jenom Abych to uzavřela, musím vám připomenout, že vzhledem k tomu, že máme tady napětý harmonogram, sekretariát informoval všechny členy 16. ledna, že se předpokládá termín pro prozměňovací návrhy 24. ledna 12 hodin. Zpráva musí být prohlasována v ekonu a na plenární zasedání před eh, jarní eh, zasedání Evropské rady. Tak eh, doufáme, že tedy to přijde na hlasování v na plenárce v březnu. Pokud jde o nástroje pro pozměňovací návrhy. Tady musí být zajištěna potom se zajištěny všechny překlady a protože, takže, protože to bylo 9. Eh, ledna, tak teprve 24. ledna budou překlady a to je právě termín pro pozměňovací návrhy, takže s tím je problém. Čili já se omlouvám, ale tentokrát máme takovýto postup. Přicházíme k dalšímu bodu a já bych řekla, že bychom si mohli teď udělat 15-minutovou přestávku, protože ten další bod bude až 10 hodin. Okay, we start with the next uh, point. The... Dobře, přecházíme k dalšímu bodu. Bude to ekonomický dialog a výměna názoru s panem Zdravko Maričem, předsedou Ekofinu a za náměstkem ministra Chorvatské republiky a ministrem financí. a 1. ledna převzal předsednictví Ekofinu a rozhodl se, a eh, souhlasil s naším pozváním, aby nás seznámil s, před, s prioritami chorvatského předsednictví. Je to ve zvláštním kontextu, když byla nedávno schválena nové kolegium komisaří. Velice se těšíme, že budeme v dobrém duchu spolupráce spolupracovat s chorvatským předsednictvím ve prospěch co nejlepších výsledků. V souladu s dohodnutými praxemi se budou uplatňovat uplatňovat tyto postupy na výměnu názorů. Budou nejprve úvodní poznámky, které přednese pan Merč zhruba 10 minut. Následovat bude, budou sloty pětiminutové pro otázky a e, odpovědi, pokud nám to tedy čas umožní ve stejném e, slotu. V prvním kole otázek každá politická skupina bude mít jeden slot a pak budeme uplatňovat Hontův systém, což stanoví e, pořadí eh, dotazů politických A pokud to budeme mít čas, tak budou ještě další sloty eh, na pro Catch eh, Děkuji, děkuji vám, vážení členové, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením a velkou ctí, že tady dnes mohu být s vámi Eh, na výboru Ekono, abych přednesl priority chorvatského předsednictví v oblasti eh, ekonomických a finančních záležitostí. Chorvatsko se ujímá předsednictví Rady v době, kdy Evropská unie stojí před mnoha výzvami. Globální životní prostředí je stále složitější a, ne, a méně předvídatelné. Jsou tady naléhavé problémy klimatických změn, migrace, demografické výzvy, riziko eh, dezinformací a stoupajícího populismu, což vidíme jak uvnitř, tak i mimo Evropskou unii. Také se musíme vyrovnávat s výzvami vyplývajícími z odchodu Spojeného království. V ekonomické oblasti je zejména třeba řešit nízké úrovně růstu a ekonomické disparity. To jsou jenom některé obavy a um, naši občané správně očekávají, že je budeme řešit. Plus k tomu máme začátek nového instituce institucionálního legislativního cyklu, což nám umožňuje, abychom znovu uvažovali o prioritách a cílech Evropské unie a abychom je sledovali s obnovenou energií. Chorvatské předsednictví je připraveno usilovně pracovat spolu s Evropským parlamentem, aby prosazoval evropské cíle. Rád bych vám řekl několik svých úvah ohledně ekonomické situace. Pokud je hospodářskou situaci v Evropské unii, pak expanze, která začala v roce 2013,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 pomalování růstu, hlavně od roku 2018. Zároveň jsou tedy signály stabilizace, určité stabilizace tohoto zpomalení. Poslední předpověď komise předpokládá, že HDP EU stoupne 1,4 v roce 2002 a 2021, což není změna oproti roku 2019. Rizika ohledně výhledu e, růstu jsou spíše směrem domů, ale dobrá dobré je, že už nejsou tak výrazná. Navíc je docela uklidňující, že se nám, že, jak se zdá, se nám podařilo eh, vyhnout se recesi, ale nemůžeme být s tím zcela spokojení. Rizika nejsou tak výrazná, ale nezmizela. nezmizela. Proto musíme být nadále bdělí a musíme být připraveni koordinovaně pracovat, pokud se zpomalení zhorší. Musíme také posílit eh, odolnost a připravenost schopnost našich ekonomik řešit šoky. A to znamená, že bychom měli a musíme posilovat potenciál hospodářského růstu a také institucionální rámec Evropské a měnové unie. To vyžaduje akce na národní a evropské úrovni. V tomto směru eh, dokumentace Evropského semestru 2020, která byla nedávno předložena komisí, zahrnuje mnoho důležitých eh, prvků. Spolu eh, s předsednictvím Euroskupiny budeme organizovat eh, zkoumání doporučení v eurozóně a eh, budeme hledat, se snažit, aby to bylo rychle schváleno v radě a potom stejným způsobem budeme postupovat ohledně eh, doporučení pro jednotlivé země. Bude se to týkat všech členských států. Pak také očekáváme, že tady bude přehled z komise takzvaného tupeku a sixpacku této legislativy, protože to se týká ekonomického řízení na tom je to založeno v Evropě a vlastně potřebujeme mít jistotu a prodiskutovat to, zda rámec, jim se řídí naše národní politiky, pořád ještě odpovídá potřebám. Určitě tato, tento přehled nám dá velice, povede k velice zajímavé diskusi v Radě a v Evropském parlamentu a pokud možno bychom to měli hodně eh, koordinovat. Prohlubováním ekonomické a měnové unie je velice důležité implementovat er, doporučení, ale to je jenom součást toho, co je třeba dělat. Musíme také postupovat v oblasti prohlubování ekonomické a měnové unie a jejich eh, stavebních prvků. My jako předsednictví eh, rady máme na tom velký zájem. Není to jenom proto, že Chorvatsko má eh, cíl zavést euro za pár let, to víte. A ten proces už začal, ale protože my jsme přesvědčeni, že dobře fungující ekonomická měnová měnová unie v zájmu eh, cel všech členských států Evropské skupiny. Budeme se spolupracovat s Euroskupinou. Ta má mandát od vedoucích představitelů, aby vzala různé stavební bloky a tím tento projekt vedla dopředu. V této oblasti hlavním cílem je finalizovat stanovisko Rady ohledně reformy a, a investičního podpůrného programu. Je to tady i, i rozpočtový nástroj pro konvergenci a končí schopnost a a konvergence a reform, reformovaný instrument pro reformování v neeuro oblasti a pro členské státy a nástroj pro technickou pomoc. Legislativní práce eh, vychází z návrhu komise pro program na podporu reformy a také z tým sheetu BICC, což schválila euroskupina v říjnu minulého roku. Je velice důležité, abychom s tím pohledu do do, dopředu, protože zkušenost jiných eh, eh, zralých měnových uní ukazuje, že společný rozpočtový nástroj je velice důležitý pro země, které dali dohromady svoji svrchovanost, pokud jde o měnovou politiku a vyměňují si eh, a nástroje výměny. Já nemám žádné pochybnosti, že Evropský parlament také to pokládá za velice důležité a doufám, že začneme s trialogem a diskusi v rámci reformy a investičního podporného programu programu ještě v tomto semestru. Dále, další oblast chceme eh, postoupit dopředu s ukončením bankovní unie. Tedy cílem je, abychom postupně přešli k bankovnímu sektoru, kde bude lepší řízení krizí, méně rizik a rizik sdílení eh, Eh, rizik a bude tady také EDIS. Eh, tento pokrok v oblasti EDIS byl pomalý, ale všichni víme také, jak je to složité. Ale doufáme, že díky nové legislativě bude možné s tím pohnout dopředu, byť se to dlouho nedařilo. A samozřejmě, že si to vyžádá čas a trpělivé diskuse. Máme záměr pokračovat v těchto diskusích a to v úzké spolupráci s předsednictvím Euroskupiny. Pak je tady další důležitý prvek pro ukončení bankovní unie. Musíme řešit dědictví minulé krize, u, u, u, úroveň nesplácených úvěrů. Eh, I když tady je riziko, pořád to riziko v některých zemích je vysoké a tyto nesplácené úvěry představují riziko pro bankovní bankovní systém a samozřejmě pak je obtížné poskytovat úvěry eh, firmám a občanům. Je třeba řešit tedy eh, toto dědictví a stejně důležité je zabránit tomu, aby se takto hromadily nesplácené úvěry v budoucnosti. V tomto směru jsme ochotni vyjednávat s parlamentem ohledně návrhu na směrnici o úvěrových službách, na nákupčích úvěrů a eh, zpětné získání kolaterálních záruk také těšíme se na jednání o nařízení o, centra, o e, obnově, o zotavení centrálních e, ústředních protějšků. Dále je důležitá věc kapitál e, Unie na kapitálových trzích, protože Chorvatsko si uvažuje, uměruje, jak důležité by bylo ho mít, aby se zajistil udržitelný růst Evropské unie spolu s hlubší ekonomickou a měnou unii. Je třeba také posilovat bankovní unii a vytvořit skutečně hluboké a likvidní kapitálové trhy a k unii v tomto směru, abychom mohli posílit úlohu eura na mezinárodní scéně. Během našeho předsednictví chceme se zvláště snažit, aby se prováděla opatření, která by vedla k novému a revidovanému akčnímu plánu pro budování kapitálových trhu a unie v těchto kapitálových trhů. Jedná se o nový cel příští institucionální cyklus, kde by mohl být přijat nový akční plán a chceme samozřejmě pomoci eh, definovat priority pro tento aspekt eh, Unie kapitálových trhů. Je, teď bych něco řekl o daních. Rada velice aktivně působila v této oblasti v minulých letech a my chceme to tempo udržet. Hodně bude záležet na tom, jak brzy Evropská komise připraví nové legislativní návrhy. Zelené a digitální, to jsou klíčová slova, která dnes pořád zaznívají a výjimkou není ani zdanění. Je samozřejmé, že naše předsednictví vítá nedávnou iniciativu Komise Evropské Evropské zelené dohody. Chceme podporovat diskusy a těšíme se, co bude dále komise dělat v souvislosti s daněním v rámci zelené dohody. Pak je tady další důležitá věc a to, je digitální, to jsou digitální daně. Jak víte, OECD momentálně pracuje na komplexní reformě mezinárodního korporátního daňového systému, aby se přihlédlo ke skutečnostem digitálního hospodářství hospodářství. G20 nastavila termín pro eh, konečné globální řešení konec roku 2020. V zájmu globálního a komplexního řešení Rada v březnu minulého roku se rozhodla pozastavit eh, jednání o digitálním daňovém balíčku v EU, dokud neskončí diskuse v OECD. Během našeho předsednictví chceme podporovat eh, interní diskuse EU členských států, tedy ohledně možnosti možnosti, které se diskutují na úrovni OECD. Bude to také možnost kompatibility s právem Evropské unie. Bude třeba kolektivně eh, posoudit ekonomický dopad a najít společný základ pro všechny členy, které by mohly podporovat na vyjednávání. Další pokrok bude záležet na vývoji a stanoviscích OECD, pak to bude jasnější. Také budeme pracovat na eh, společném daňovém základu pro korporátní subjekty. A to je hodně vázané s digitálním daněním. E, naším cílem je, abychom e, dali nový impuls těmto technickým diskusím, ale bude tam také politické věci, jako je rozsah působnosti. Pokud jde o DPH, chceme postoupit dále, pokud jde o reformy sazeb DPH a diskuse konečného systému DPH. Než do, ukončím svůj projev, dovolte mi, abych ještě uvedl jedno téma, které pokládáme za zvláště zajímavé a zvláště důležité pro Evropskou unii. Týká se to negativních demografických trendů, které sledujeme v Evropské unii a které ale zvláště se dotýkají některých novějších členských států. Myslíme si, že toto, tyto trendy jsou spojeny s velkými riziky, pokud je o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a je třeba je společně řešit. Proto se Chorvatsko Chorvatsko eh, rozhodlo, že bude podporovat zmírňující opatření a aktivity. Tím se dostávám ke konci svého úvodního projevu a jménem eh, chorvatského předsednictví se těším na plodnou a efektivní spolupráci během příštího půl roku a tím vám děkuji za pozornost a těším se na vaše poznámky. Mnohokrát vám děkuji a teď má slovo první řečník, Eh, Eniko Giory z EPP. Děkuji, pane předsedo a, a pane ministře, já velice eh, oceňuji váš eh, program, vaše nasazení a předpokládám, že budeme mít skvělou spolupráci během vašeho období předsednictví. Určitě to není lehké období Nyní mi dovolte, abych se ještě zmínila o dvou tématech v programu chorvatského předsednictví. Figuruje také snaha o řešení demografických problémů. Yeah. Tady, tady znamená opatření, které by mělo snížit dopad daňových, eh, daňové politiky na demografické eh, jevy. Znamená to asi, že eh, jsou tady oblasti, kde dochází k odcházení obyvatel nebo kde ubývají obyvatele. Já vám k tomu chci poblahopřát, protože to jsou velmi často složité jevy, které si budou vyžadovat Eh, složitější přístup. Mě by zajímalo, jaké přesně podmínky, jaká kritéria chcete zohledňovat eh, eh, v tomto úsilí. Takže i já jsem proto, abychom se tímto tématem začali zabývat. Uh, že to jsou velice relevantní a pří, případné dotazy, nejenom pokud je o Chorvatsko, ale řekl bych jak už jsem zmínil ve svém úvodním slovu, týká se to celé Evropské unie. Negativní demografické trendy, se kterými máme co dělat a které vidíme nejenom během posledních několika let, vlastně můžeme hovořit o dekádách, než tedy dojde také na splatnost dluhu. A všichni máme velké tlaky co do migrace a vůbec migrační krize je, je problémem samozřejmě pro Evropskou unii. Řekl bych, že my uvažujeme eh, takto my jsme vlastně nejmladší evropský stát a asi je docela jasné, proč nás to tolik zajímá. Protože Chorvatsko tento problém zvláště pocituje jako mnohé jiné takzvané nové členské státy. Nejedná se jenom o volný pohyb pracovníků, e, e, to byl jeden z hlavních argumentů, když jsme provádě vedli Eh, interní kampaň o přistoupení k Evropské unii a hodnotách pro naše mladé lidi, pracovníky vůbec, tak eh, aby zdůrazňovali jsme, že budou moci jezdit a pracovat a studovat všude v Evropské unii. Ale pak najednou vidíme, že tady jsou potenciální rizika úniku mozku a další prvky, které spíše mohou vést spíše k divergenci než ke konvergenci evropských členských států a evropských ekonomik, přičemž to by měl být hlavní cíl, ta konvergence. Proto to pokládáme eh, za důležitou věc. A krom kromě toho, jak jste řekla, tyto negativní eh, demografické trendy se negativně projevují také na eh, finanční straně, nejenom na multinárodním rozpočtu, na evropském rozpočtu, ale týká se to i národních systémů, jejich rozpočtů, to jsou zdravotnické systémy, sociální systémy, daňové systémy, ty všechny teď jsou hodně zasahovány těmito negativními trendy. A to je určitě velice důležitá věc a budeme na, o tom hovořit na úrovni ministrů financí Evropské unie. Plánujeme v zářebu 24. 25. Eh, dubna neformální radu ECOFINu a tam mimochodem budeme hovořit o negativních demografických jevech a budeme tedy o tom jednat na úrovni ministrů. Pokud je no, na euro, tak eh, já tady dnes vystupuji za předsednictví předsednictví rady, ale Ptali jste se mě konkrétně na Chorvatsko a budu tedy odpovídat jako minister financí Chorvatské republiky, nikoli za předsednictví. Ale pro nás je to důležitá věc. Chorvatsko eh, má, hodně používá euro. Eh, v loni, loni vyjádřilo své přání a eh, záměr nejprve se Ehm, připojit k měnové unii a pak začít spolupracovat více s ústřední bankou ehm, evropskou. To podepsal guvernér banky, podepsal jsem to já a my jsme tam nejenom vyjádřili naši ochotu se připojit k výměnému mechanismu, ale také jsme už eh, se zavázali k určitým opatřením. Já bych řekl, že ta opatření jsou v našich rukou momentálně a my prostě chceme ta opatření uskutečnit. A jsem si jist, že všechna kritéria, eh, která jsou uvedena v Eh, těch dopisech, že myslím, že to všechno splníme a Chorvatsko bude nadále vést dialog s eh, finančními instituce, evropskými institucemi a bude pokračovat v tomto velice důležitém procesu z naší strany, protože Schengen a euro to jsou důležité věci, které umožňují eh, a umožní Chorvatsku se hlouběji integrovat do Evropy. Samozřejmě budeme podávat aktuální informace Evropskému parlamentu a vám, vaš tomuto výboru, kdykoliv budu ochoten, bude-li třeba se sem vracet a vysvětlovat vám tyto věci, které jsou pro Chorvatsko tak důležité. Děkuji a teď na Luma za SND. Děkuji. No, já vám chci poblahopřát k vašemu prvnímu předsednictví, je to asi důležitá růsté období, podobně jako to bylo pro Finsko, které bylo v minulém roce předsednickou zemí. Já tady nechci mluvit o paktu růstu a stability, k tomu se dostanou mý kolegové za okamžik, ale chtěl bych znát jednu důležitou otázku, o které jste sice nehovořil, ale která je pro parlament eh, důležitá, jakož i pro eh, další členské státy a je to situace v oblasti eh, boje proti praní špinavých peněz. Komisař Dombrovskis včera velmi jasně řekl, že je nespokojený se úrovní implementace směrnice o praní špinavých peněz a řekl, že zahájí eh, řízení pro porušení povinnosti s některými členskými státy, protože neimplementovali tuto směrnice. A já musím říci, že ten jeho postoj sdílím. Komise řekla, že máme pravděpodobně nejlepší právní rámec pro eh, tento eh, problém, ale nesprávně se provádí. Prosinence za finského předsednictví rada rozhodla, že je potřeba postoupit <clears throat> v implementaci a komise eh, řekla, že zveřejní dokument pro konzultace a proto si myslím, že byste na radě mohli aktivněji vystupovat za lepší implementaci této směrnice a také eh, projednat návrhy na zlepšení toho systému, protože to určitě eh, bude prospěšné pro všechny. Chci se vás tedy zeptat, jestli máte v úmyslu eh, toto téma řešit. Děkuji, pane poslanče. Já to považuji za velmi důležité téma. My všichni si uvědomujeme, že určité události v nedávné době, které všichni dobře známe, upřeli pozornost na toto téma a že tedy s tím musíme něco udělat. Vy jste jmenoval výkonného místopředsedu komise Dombrovského, který se k tomu včera vyjádřil. Jménem komise my eh, na radě jež máme naplánované schůze ECOFINu na eh, květen a červen ale v mezidobí, to máte pravdu, eh, bychom se chtěli seznámit s obsahem zprávy komise o té implementaci, zejména té páté směrnice o boji proti praní špinavých peněz. A ve stručnosti jako ministr financí bych si dovolil to propojit s tím předchozím tématem. Vy jste se také zmiňoval o zkušenostech finského předsednictví, kterého my si velmi vážíme naše předsednictví. Považuje tu naši snahu řešit eh, tuto otázku za součást toho dopisu o ERM 2. Myslím, že naše znalosti toho tématu se promítnou i do těch diskuzí na úrovni rady. a zohlední také ty pro, již probíhající procesy na úrovni členských států. Ale myslím si, že většina českých států toto téma bere velmi vážně, podobně jako my. Luis Garicano za Renew. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Já eh, chci říct, že uznávám, že se ujímáte tohoto úřadu v obtížné době, v době, kdy má dojít eh, zakrátko k Brexitu. A je také dobře, že i komise je na začátku svého mandátu v této době. Já jsem se zájmem vyslechl vaše poznámky týkající se bankovní unie. Eh, bankovní unie je zablokovaná asi pět let. Já jsem eh, přivítal to, co jste říkal o pojištění vkladu, ale eh, potom je tady další eh, věc, na kterou se vás chci zeptat. A sice je to zacházení s vrchovanými sponzory a potom je to řešení problémových bank. V podstatě vždycky, když dojde k zhroucení, eh, kolapsu nějaké banky, tak náš eh, mechanismus, ten druhý pilíř na řešení v rámci bankovní unie vlastně nefunguje. Protože buď eh, ty banky jsou příliš velké a není na ně dostatek peněz, anebo jsou příliš malé a veřejnost to nezajímá. A mě by zajímalo, Jaký legislativní balíček vy předpokládáte, mm, by se měl přijmout? Má to být kompromis těmi, kteří chtějí více sdílení rizik nebo více pojištění vkladů? Jak všechny ty prvky jsou v souladu? Budete pracovat na všech, anebo budete více prosazovat to pojištění vkladů? Děkuji. Ano, to je důležité téma, o kterém se hodně diskutuje na úrovni euroskupiny. Náš postoj jako předsednictví je podpora prohlubování Evropské bankovní unie. My se hlásíme k dobře fungující bankovní unii, probíhající práce na euroskupině a také eh, v rámci těch skupin eh, na vysoké úrovni by měly vést ke komplexnímu přístupu, ke stanovení cílů, jako je zavedení pojištění vkladu. A tím by se mohla odblokovat ta politická debata o dokončení bankovní unie. Není žádným tajemstvím, že práce o tom takzvaném třetím pilíři bankovní unie ještě pořád eh, není u konce. Jsou tady ty eh, problémy, o kterých jste hovořili i vy. Dílení rizik eh, versus snižování rizik. A ta debata by neměla zanedbávat ty první dva pilíře, které ještě nejsou úplně ukončené, protože paralelně s tím musíme mít také se poučit eh, z dosavadních eh, existence těch prvních dvou pilířů. Jedině tak můžeme úspěšně přistoupit k projednání těchto věcí. Co se týče konkrétních detailů, včetně hm, toho, jak zacházet eh, s tím riziku nadměrného zadlužení eh, členských států. To budeme řešit také na radě. A chceme stimulovat další diskusy a podobně jako u první a druhé otázky. Jenom eh, krátký odkaz na čistě chorvatskou pozici. Už dva roky probíhají ty diskuze v inkluzivním formátu. To je velmi užitečné. Některé členské státy vyjádřily svou ochotu vstoupit do e RM2 a přijmout euro, některé ne. Nicméně vzájemně by bylo prospěšné, kdyby došlo k dokončení bankovní unie. Děkuji. Také z Jakilunas. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, vítejte u nás na výboru. Chci vám popřát hodně úspěchu. Já jsem za navědomí vaše poznámky o e, tom řešení demografických problémů. To já velmi vítám. Ale teď k finančnímu systému a k architektuře dohledu. Je to pravděpodobně trochu mimo to hlavní zaměření vašeho předsednictví, ale tomu, že už jste několik let ministr financí, tak možná máte nějaký názor na tu architekturu finančního dohledu. Pan Dombrovský přišel eh, s tím modelem dvou vrcholů tohoto dohledu by vlastně dohled byl obsahoval dvě oblasti, dvě části a proto se tomu říká Twin Peaks, dva vrcholy. Víme, že v minulosti například eh, v Chorvatsku se vyskytly problémy s půjčkami od švýcarských eh, bank. Potom soudy rozhodly spíše ve prospěch eh, těch občanů. Ale víme, že teď přicházejí nové modely finančních technologií, které nabízejí velké <clears throat> společnosti. To by se pomohla eh, přinášet rizika, zejména pro eh, menší země, jako je Chorvatsko nebo Litva. Takže máte nějaký názor na ten model Twin Peaks? Možná mohl byste říct něco konkrétní k úrovni veřejného zadlužení v Chorvatsku, protože vzhledem tomu, že se chystáte vstoupit do eurozóny a e, vaše zadlužení pořád překračuje masterské kritérium, ale už teď se to zadlužení začíná snižovat. Děkuji. Co se týče architektury finančního dohledu, abyste zase zmiňoval návrh eh, komisaře Dombrovského. My to také vnímáme velmi pozitivně, jsme ochotní k dialogu u těchto témat. Vy jste naprosto správně poukázal na ten eh, případ hypoték eh, ze Švýcarska, který se vyskytl v Chorvatsku, nejenom v Chorvatsku, ale i v několika dalších zemích. Myslím, že i ta zkušenost s hospodářskou krizí v nedávné době nám ukázala, že toto jsou všechno věci, které eh, musíme eh, řešit v rámci regulace. Vy jste se zmiňoval o preventivních opatřeních, tím, že by to mělo být eh, hlavní zaměření té regulace. Eh, aby nedocházelo k nadměrné regulaci. A jde hlavně o tom, abychom se mohli vyhnout eh, korektivním opatřením. Ty nové výzvy, fintech, I to je téma, které chceme jako předsednictví řešit na neformální radě v Záhřebu. Je to důležité téma, protože to představuje jedinečnou příležitost, kde se setkávají nejenom ministři financí, ale také guvernéři centrálních bank. To je to správné fórum, kde by se o to mělo diskutovat. Věci se mění velmi dramaticky a proto bychom také měli urychleně na to reagovat. Co se týče mm, té vaší otázky veřejného zadlužení, teď tedy se k tomu vyjádřím jako minister financí Chorvatska. Máte pravdu. Všichni eh, známe eh, takzvaná masrická kritéria stability stabilita měného kurzu, cenová stabilita a daňová stabilita, no, fiskální stabilita. Jednak je to rozpočtový deficit. V Chorvatsku se podařilo stabilizovat veřejné finance v posledních čtyřech letech. Už teď v posledních třech letech dokonce máme nejenom primární, ale i celkový e, přebytek. Ještě pořád čekáme na závěrečné údaje o loňském roce, takže to říkám trochu eh, eh, s touto výhradou, ale no, hlavní téma je veřejné zadlužení, jak jste správně řekl, v roce 2015 veřejné zadlužení Chorvatsko, Chorvatska mělo 85 HDP. Tím, že došlo ke stimulaci hospodářského růstu, ale také k fiskální konsolidaci, se nám podařilo snížit veřejné zadlužení o 13% bodů. Takže na konci loňského roku zase ještě nemáme potvrzené závěrečné údaje, ale dnes jsme asi na úrovni 71% HDP, možná 73%, ale počkejme, až eurostaty údaje zveřejní. Došlo ale k snížení o 13% bodů. Když to eh, se na to podíváte z pohledu paktu růstu a stability a Maastrichtu, tak je to velmi uspokojivý vývoj a vede to ke splnění toho kritéria, protože tam se říká, že pokud máte více než 60% zadlužení, tak jde o trajektory zadlužení, která musí představovat aspoň no, mezi tím tou současnou úrovní a těmi 60%. V případě Chorvatska se z toho mohli vyvodit, že eh, Chorvatsku se podařilo eh, snížení o průměrně 3% v každém roce, takže pokud to převedete na to ustanovení masexických kritérií a paktu růstu a stability, tak je to několikanásobně rychlejší, než je ten požadavek. Samozřejmě, my nejsme ti, kdo by to měl hodnotit, ale myslím si, že je možné poukázat na to, že již teď to příslušné kritérium plníme. Co se týče té žádosti o vstup do eurozóny, my bychom asi nebyli nebo nemohli poslat ten dopis a začít diskutovat o těchto otázkách, kdybychom nedosáhli eh, těchto výsledků u veřejného zadlužení. A moje eh, poslední eh, poznámka. Můžete si být jist, že Chorvatsko bude pokračovat v dalším snižování zadlužení. 60% je určitá cílová hodnota, která bychom chtěli dosáhnout a doufáme, že se nám středně dobem, eh, asi tříletém výhledu podaří tohoto cíle dosáhnout. Děkuji vám. Pan eh, Živan za Alde. Dobrý den, děkuji. Jdete tady, pane ministře, mám eh, tři otázky. Vy jste teď podali žádost o vstup do eurozóny. A já se chci zeptat na ty výhody a nevýhody, které asi nejsou podobně jako v roce 2000. Víme, že některé státy v Evropské unii, ale mimo eurozónu, eh, mají vyšší, jsou výkonnější než ty ekonomiky v eurozóně a proto by mě zajímalo, jaké výhody vy si slibujete odstupu do, euro, do eura. Moje druhá otázka se týká spíše chorvatského předsednictví. Teď se nacházíme velmi abnormální fázi hospodářského vývoje. Máme tady negativní úrokové sazby, což eh, vede k tomu, že si někteří myslí, že bude potřeba masivně investovat do infrastruktury, abychom se dostali z toho velmi arbitrárního Eh, eh, cíle nebo kritéria 3% deficitu a 2% eh, inflace, což je také velmi arbitrární v době, kdy máme záporné úrokové sazby. Mě by zajímalo, jak je váš pohled na tato kritéria, která v Evropské unii platí už skoro 30 let. A ještě poslední poznámka k chorvatskému předsednictví v Evropské unii a nejenom v Evropské unii jsme teď svědky velmi agresivní nacionalistické americké politiky a obchodní politiky, která nerespektuje mezinárodní pravidla a mechanismy a proto by mě zajímalo, co si o tom chorvatské předsednictví myslí, protože i to se promítne do té nadcházející agendy. Thank you, honorable, uh, Děkuji, vážený pane poslanče. Opět uh, euro uh, náklady versus přínosy, tak to je velice důležité téma. A já musím říci, že my, chorvatská vláda a centrální banka, už eh, nějakou dobu eh, zvažujeme a anticipujeme. Tady vlastně nejde jenom o to, abychom prostě řekli, chceme RM2, chceme zavést euro a hotovo. My chceme provést důležitou kvantitativní analýzu všech výhod i nevýhod. Přitom chceme vycházet nejenom z nějaké, řekněme, estetiky, ale také z dynamiky, to znamená, co se můžeme poučit z krize, jaká je zkušenost nových členských zemí, které už přistoupily k euru. Jsou to dokumenty, které jsme provedli už v před dvěma lety. Existují v angličtině. A tam skutečně šlo o porovnání těch eh, eh, argumentů pro a proti. A já bych se zmínil o těch argumentech proti, eh, poněvadž tady o to jde, tady nám jde o občany víte, že Chorvatsko už bylo součástí Velké federace, ovšem to byl jít hospodářský systém. A e, lidé u nás e, e, mají pořád v živé paměti hyperinflaci, znehodnocování měny a tak dále. Čili my tedy Eh, se musíme zabývat tedy těmi námitkami ve smyslu obav eh, z opakování něčeho podobného. Nicméně jsme to také porovnali se zkušeností členských zemí, to znamená, eh, jak došlo k jakému, řekněme, zdražení došlo tam, kde bylo zavedeno euro, jde v podstatě o tři desetiny procenta v okamžiku nebo těsně po zavedení. Takže to máme už zvládnuté. Dále eh, ty náklady na přechod na euro a kdo vlastně ty náklady ponese, to je také eh, velice důležitá otázka. My jsme tady slyšeli otázku svýského z švýcarského franku. Takže vlastně my si můžeme tedy vybrat buď to platit kunami, nebo kunami navázaným na euro, nebo rovnou eurem. E, to kuna, ta už vlastně platí dneska 25 let. Takže e, když si vezmeme ty jednorázové nevýhody a dlouhodobé e, výhody, tak ty tady jsou. Musíte brát tedy riziko eh, výměnné, směnné riziko, dále otázka, jak se to projeví v celé struktuře ekonomiky. Takže dá se říci, že mm, naše firmy, naše instituce mm, de facto ze tří čtvrtin jsou v kontaktu eh, se zeměmi, kde se už platí eurem. Takže to jsou důležitá rizika. Ale máme tady ještě třeba eh, úvěrové riziko a další rizika. Eh, Také eh, jde o to, jak se změní naše náklady na dluhopisy, státní dluhopisy a tak dále. Nicméně my si myslíme, že tady opravdu máme Eh, ještě manévrovací prostor, zejména když se porovnáme eh, s jinými eh, středo- a východoevropskými zeměmi, které už vstoupily do eurozóny. Čili vychází nám to tak, že ti výhody budou převažovat nad nevýhodami. Pokud se týče předsednictví a toho, co jste řekl ke záporným sazbám, tak ano, mm, my bychom asi měli změnit eh, ta už eh, dlouhodobá pravidla a přístup eh, k dlouhodobému zadlužení, cenám, inflaci, úrovně investic. Já se domnívám, že růst na národní, ale také evropské úrovni bez přiměřených a účinných investic podle mě není udržitelný. Čili musíme se bavit o investicích, ať už jsou to investice do infrastruktury nebo jakékoliv jiné. Ty prostě jsou součástí eh, růstové politiky. Ovšem nemůžeme také zanedbat eh, vazbu mezi ekonomickými trendy a fiskální pozicí. Eh, ty vazby jsou velmi těsné, vzájemné, tedy provázání. A jak jsem uvedl na začátku, Komise v současné době uvažuje o možné reformě to šestí balíčku a dvou balíčku způsobem, který by měl být rozumnější a my samozřejmě v průběhu únoru se o tom, února se o tom dozvíme více a povedeme debaty. No a pokud se týče Spojených států a globálních věcí, my jako předsednictví eh, budeme dělat vše, co můžeme, proto abychom stimulovali dialog, který pro nás má zásadní důležitost. Prostřednictvím dialogu a konstruktivního přístupu k řešením eh, můžeme přispět všem, eh, poněvadž globální obchod je velmi důležitá věc. Děkuji, pan Evžen Jořica z EKR. Poslední doporučení Rady k ekonomické politice eurozóny správně eh, říkají, eh, že eh, růst v eurozóně je nízký a nižší než před krizí je té krize, že ten, to období nízkého potenciálu růstu a produktivity by mohl pokračovat ještě nějakou dobu. Hodně teď hovoříme o Green Dealu, ale to v krátkodobě může znamenat vyšší náklady, aniž se okamžitě projeví tedy zvýšený, zvýšená výkonnost. To znamená, že musíme naléhavě provést eh, známé strukturální reformy, abychom kontrolovali toto riziku. <clears throat> Nicméně eh, vidíme, že eh, doporučení komise jednotlivým zemím se ignorují a není, nejsou příslušné reformy implementovány dostatečně. Například ve Španělsku Eh, se skutečně nedaří implementovat reformy. U mě eh, eh, na Slovensku se, se, se podařilo zvládnout dlouhodobou udržitelnost penzijního systému. Čili mě otázka je, jakým způsobem chcete motivovat české země, aby strukturální reformy urychlily. Já vím, že je to obtížná otázka, ale prosím, pokuste se. Děkuji, eh, pane poslanče. Já bych řekl, že těmi otázkami jste vlastně do značné míry už sám sobě odpověděl. Protože když hovoříme o růstovém potenciálu, pořád tady přetrvává riziko z toho, že eh, tento růstový potenciál je nižší než před krizí a v otázce produktivity eh, nám všem musí záležet na tom, jak eh, zvýšit životní úroveň v Evropské unii a v podstatě eh, jediná rozumná možnost je zvyšování mest na základě zvyšování produktivity. Samozřejmě, pokud se týče implementace fiskální politiky, tak tady bychom se měli zaměřovat zejména na strukturální opatření a strukturální agendu. Dobrá otázka je, jak více stimulovat, jak zatraktivňovat tyto reformy. Víme totiž, že každá jednotlivá strukturální reforma znamená spoustu změn Eh, nejenom tedy ekonomických, ale je tady element politicko-ekonomický. jsme velice rádi, že eh, tady máme tu otázku podpůrného programu, eh, což jsem zmínil také úvodem. Na jedné straně je tady složka rozpočtových nástrojů pro konverzi a konkurenceschopnost schopnost Eh, v eurozóně, také pro země v RM2, ale také pro ostatní země, což eh, je vlastně instrument, který eh, výrazně stimuluje určité reformy a také investice. To znamená, že spolu se společným přístupem, to znamená zvýšit povědomí v celé Evropské unii o tom, že bez eh, řádně provedený strukturální opatření nemůžeme očekávat zrůst eh, tedy toho růstového potenciálu, posílení růstového potenciálu. Dnes hovoříme o sedmiletém rozpočtovém výhledu, ale myslím, že ta otázka růstového potenciálu eh, přesahuje toto časové období. Já vám tedy děkuji nejenom za tu otázku, ale také <laughs> vlastně za tu odpověď. Ano, měli bychom eh, zde na tom pracovat společně, posilovat povědomí politických elit a lídrů členských zemí a v tom, že potřeba strukturální reform je jasná. Děkuji nyní za EPP, pan Siegfried Burešan. Děkuji, paní, před, paní předsedající. Vítám vás, pane ministře a e, děkuji vám a z blahopřeji e, chorvátské vládě, které se daří udržitelným způsobem redukovat veřejné zadlužení a také udržovat opravdu nízkou a klesající inflaci. Mám dvě otázky. Za prvé, ten rozpočtový nástroj pro konverzi a konkurenceschopnost, jak už o tom tady byla řeč, my jsme zde v tomto parlamentu absolvovali komplikované debaty o rozsahu, o financování a zapojení, zapojení vlád do tohoto mechanismu. A já se zeptám to financování. Pokud máme mít ambiciozní nástroje, pak samozřejmě musíme mít ambiciozní financování. Moje otázka tedy zní, eh, jaká je adekvátní úroveň financování pro tyto instrumenty? A kdy očekáváte, že dojde k dohodě o tomto financování? Druhá otázka souvisí eh, s příležitostmi vyplývajícími ze zeleného dílu. Eh, vy hovoříte o podpoře ekonomického růstu v Evropě a já se ptám, eh, jak vnímáte ty nástroje Green Dealu, zejména ten fond a mechanismus pro spravedlivý přechod? Čili opět, jak vidíte, jak by měl vypadat ten objem Nabízí podle vás eh, Evropská komise dostatek? Jak to tedy vnímáte? Eh, děkuji vám, děkuji vám, pane poslanče. Co se týče reform, respektive eh, podpůrného programu pro reformy, tak to je všechno v jednání. Vy víte, že to je nedílná část eh, celkové debaty o víceletém finančním výhledu. Čili my tedy zatím čekáme na nějaké politické směrnice a rámec. My eh, v této chvíli eh, nemůžeme hovořit konkrétně o časovém horizontu, ale pro vás jako člen Evropského parlamentu a tohoto výboru je důležité vědět, že eh, my budeme připraveni, jakmile eh, ty vstupy přijdou, eh, pokud se týče samozřejmě to projednání článek po článku, tak budeme připraveni to spustit. V současné chvíli vám asi nemohu říci více. A co se týče Green Dealu, my jsme včera absolvovali první ECOFIN v letošním roce záchodovského předsednictví. Právě toto téma tam probíhalo. Debata byla velice užitečná, plodná, konstruktivní, ale jsme teprve na začátku pokud dojde k výměně názoru mezi členskými zeměmi, tak to je dobře, to odehrává na začátku nového mandátu. Jde o e, důležité téma, téma, které nám tedy zabere nejenom měsíce, ale dokonce roky, než tedy dospějeme k celkové úspěšné dohodě. A jak říkám, já mohu říci, že jsme jako předsednictví připraveni zahájit, uspořádat a cokoliv, co bude třeba, pokud se týče různých dialogů, jednání a podobně, tak abychom reagovali řádně na ten dokument. Děkuji a teď Paul Tang za SND. Eh, děkuji paní předsedající, vítám pana Mariče, hodně štěstí během příštího půl roku. Vy jste tady zmínil eh, zprávy pro jednotlivé země a teď už Rakousko změnilo názor. Měla by tady být kvalifikovaná většina v radě a finské předsednictví předložilo pět návrhů eh, eh, na základě i návrhů právní služby rady a mělo by to ulehčit diskusy o právním základu těchto návrhů. Proto si myslím, aby, že je důležité, aby se tato věc vrátila na pořad jednání eh, rady, tím spíše, že už je tady určitá eh, šablona, jak eh, provádět výkaznictví a myslím si, že už řada států už prostě přistoupila na tuto šablonu. Tak co máte v úmyslu udělat? Hovořilo se na tom nedávno na radě ECOFIN Finu, ještě za Finu. Děkuji váženému europoslanci. Nedávno se znovu objevila diskuse o této záležitosti. Pokud vám to nevadí, ta, vám to nevadí, tak bych jenom řekl několik eh, slov, abychom přesně věděli, o co hovoříme. Národní daňové orgány si už teď vyměňují informace o podnicích, samozřejmě v, sourad, v souladu s příslušnou směrnicí, směrnicí administrativní spolupráci. Teď ale se jedná o, vědec, o veřejném přístupu k těmto konkrétním údajům. My všichni, respektive práce na úrovni rady je docela pokročilá, ale v souvislosti s touto právní základnou, která je pořád kontroverzní, máme problém a my jakožto předsednictví se budeme hodně snažit, abychom spolupracovali dobře s členskými státy a zjistili, jaká existují možná řešení, tak abychom se v této věci posunuli dál. Ale vy jistě víte, že jsme dosáhli úrovně takové, kdy tady je určitý rozporuplný prvek, pokud je o stanovení právního základu, takže teď přesně nevíme, jak s tím dál ale budeme se hodně zaměřovat na dialog s členskými státy ve snaze nalézt řešení, tak aby ten proces mohl postoupit dopředu. V mé vlastní zemi, v Nizozemí, mým oblíbeným nepřítelem je Shell. A teď, eh, když se má, mají se tedy dělat pevné, přesné zprávy a my víme, že o, o účtech, my víme, že oni neplatí teď daně v nizozemí. Teď ale probíhají změny. Vy říkáte, že chcete uh, Eh, spolupracovat s členskými státy. Chcete tedy tlačit na to, aby to bylo úspěšně dovršeno v příštím roce, nebo se chcete znovu vracet k té základní práci? Jak už jsem řekl, pokud jde o konkrétní prvek právního základu, pak to není naše odpovědnost. Těžko můžeme být těmi, kdo budou tady rozhodovat a posoudit. Ale pokud jde o články smlouvy, pak tady chceme stimulovat dialog v rámci lepšího porozumění, protože určitě si uvědomujeme tuto skutečnost. Já bych dokonce řekl, že to je celý balíček, který posuzujeme na úrovni rady. Už to nějakou dobu trvá. Jedná se o celkovou úroveň zdanění a konkrétně eh, úroveň BEPS nebo OECD, což je také nedílná součást našeho diskusu. Jak prostě zlepšit globálně eh, darně přímo korporací, podniků, čili netýká se to, bo my o tom uvažujeme nejenom v rámci Evropské unie, ale i nad její rámec a budeme v tom pokračovat i za našeho předsednictví. Děkuji. Teď za Renew. Eh, přeji vám všechno nejlepší eh, chorvatskému předsednictví jenom otázka v rámci paktu růstu a stability. Teď eh, komise provádí revizi. Bude to oznámeno na konci měsíce na příštím zasedání ECOFINu. Zřejmě bude možné hovořit o parametrech eh, této revize, tohoto přehledu. A vlastně je to i v kontextu vašeho předsednictví a vy máte tvrdíte, že vám jde o Evropu, která se bude vyvíjet. Samozřejmě jsou tady ekonomiky, které mají potíže, růst není takový, jaký by měl být a to může mít dopady na vzdělání, zaměstnání, sociální služby a podobně. A čili pokud jde o ten, tu revizi, o ten, my hovoříme o stabilitě, ale myslím si, že málo se zdůrazňovala stránka růstu této politiky. A bude ta zpráva nezaujatá, bude skutečně dohloubky analyzovat dopad paktu růstu a stability na měnovou i fiskální politiky eurozóny a Evropské unie jako takové. A pokud jde o investice ekonomik, nejenom pokud je o současné investice, ale kapitálové investice. Myslím tím dlouhodobé investice do infrastruktury, do vzdělání, vzdělá, inovací, e, výzkumu. Možná, že se zjistí někde neefektivní stránky v ekonomikách na straně e, kapitálu. Já teď nemluvím ani tak za skupinu, ale dívám se na to ze svého hlediska. Možná, že by to mohla být taková trošku svěrací vedoucí kazajka. Pokud by se jednotlivé ekonomiky nutily do toho, aby investovaly s ohledem na dlouhodobé kapitálové požadavky, přičemž všechno se mění v Evropské unii. Stárneme jako obyvatelstvo a musíme začít strategicky plánovat na určité, pro určité eventuality. Chcete využít vaše předsnitnictví k tomu, aby se zajistilo, že jakákoliv analýza paktu růstu a stability se bude dívat na široké parametry, nepouze měnové politiky a nejenom na státní výdaje, ale z hlediska širších dopadů investic v eurozóně a vůbec v evropské ekonomice co do dlouhodobých projektů. Děkuji eh, Vážený pan europoslanec uvázal, svázal svoji otázku s jednou z předchozích. Je to, takže já bych na to odpověděl. Je to k věci, protože to je v posledu jedna věc, kterou musíme řešit všichni. Já už jsem ve svém úvodním projevu řekl, máme tady růst, ale ten začal zpomalovat, hlavně od roku 2018 Velice dobře si pamatujeme, jak vypadala minulá krize, poučili jsme se z toho a na základě všech těchto prvků eh, snad eh, se stane to, já teď nemůžu vědět, co udělá komise, já jenom eh, odpovídám na určité vaše dotazy. Co bude v té zprávě, to uvidíme vlastně v únoru pak budeme moci poprvé pokračovat v tomto diskusi. A jak už jsem říkal na neformálním ekofinu v Dubnu v Záhřebu, také zařadíme tuto otázku na jednací pořad, aby ten dialog pokračoval. Ale všechny ty prvky, které jste uváděli, jsou důležité. Makroekonomická stabilita je nutným předpokladem růstu, ale myslím si, že to úplně nestačí. Musíme samozřejmě přihlížet k tomu, ale také k investičním advistikám. Nejedná se jenom o veřejné investice, ale i soukromé investice v jednotlivých členských státech. Jsou tady zkušenosti, eh, nedávné fiskální krize a neměli bychom pomět tedy dopady na fiskální stranu. Proto tedy je tady ten legislativa Tupac, Sixpack a je velice důležité. Já se odvolávám na některé naše budoucí, dřívější diskuse na úrovni rady, kdy jsme také říkali, že musíme zlepšovat sdílení informací a celkově edukaci našich občanů. Není, nejedná se jenom o jednoroční růst nebo aktuální růst, prostě musíme se dívat také na prvek potenciálního růstu, na eh, mezery, které jsou ve výkonech ekonomiky. A to všechno je velice důležité. Proto eh, velice oceňuji nejenom váš, ale i ten předchozí dotaz. Právě paralelně v těch, s těmito procesy musíme zvyšovat vědomí o tom, že je třeba provádět reformy, aby se stimuloval potenciál růstu evropských ekonomik vůbec. Ale my tedy teď čekáme na ten zpráv a eventuální revizi eh, a co to bude znamenat pro Tupac a Sixpack a vůbec se těšíme na celkové diskuse na toto téma. Děkuji a další je Ostra Maldekiny za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, za možnost, eh, která mi byla dána, abych vyslovila několik eh, poznámek. Já teď přejdu do své mateřštiny, jinak děkuji zatím za odpovědi. Eh, Chorvatsko předneslo svůj program předsednictví a řeklo, že jim jde o no, dohodu o multilaterálním programu. A jedná se také o kohezní zemědělskou politiku je samozřejmě třeba také financovat nové výzvy. O tom jste hovořili, že důležitá je vzdělání a sociální, politika sociálního zabezpečení, ale také zdůrazněte, že je třeba zdůrazňovat rozpočtovou disciplínu a e, financování evropských priorit. To zní velmi pěkně. Nicméně cíle, které ohlásila Evropská unie, mohou být dosaženy pouze v tom případě, pokud navýšíme příjmy Evropské unie, to znamená další finanční prostředky, anebo pokud budeme redistribuovat příjmy eh, finanční prostředky tak, aby se řešily potřeby Eh, ve vzdělání a podobně eh, za, na úkor možná zemědělství. Eh, v země, u nás v Litvě je velká nespokojenost tím, že se méně dávají finanční prostředky do zemědělství. Jak víte, zemědělci jsou veli, nejvíce vidět a jsou nejvíce vlivní v Evropské unii. A nové státy Evropské unie, těch se to nesmírně týká, ty jsou v tom velice zaangažovány. Tudíž eh, do jaké míry se vám bude dařit úspěšně plnit vaše eh, ambiciozní cíle, eh, hodně na tom záleží. A chtěla bych se vás konkrétně zeptat na toto. Budete podporovat pragmatická stanoviska a nebudete tvrdit už, že dohody chcete dosáhnout za každou cenu, nebo se budete, budete trvat na svých principech a budete podporovat nezbytné reformy a změny, o kterých jste hovořili. A to, ty jsou zase méně podle mě ambiciozní, než by mohly být. Děkuji, eh, vážená paní europoslankyně, za váš dotaz a za vaše poznámky. Já už jsem tady reagoval na téma reform a podpory nástrojů pro investiční programy. A to se týká i této konkrétní záležitosti na sektorální úrovni eh, víceletého finančního rámce. Momentálně čekáme na politické vodítko. Momentálně probíhá diskuse na úrovni Evropské rady. Určitě eh, vedoucí představitelé státu řeší otázky nebo budou řešit i ty věci, o kterých se hovořila vy. Jaký bude tedy pak konečný návrh a co nám bude doporučeno, to potom uvidíme. Určitě je důležité, abyste věděli, že my, naše předsednictví, je ochotno a připraveno činit další kroky, jakmile bude tady to politické doporučení. Totež se týká toho, když zmiňujete nové příjmy. Možná jste mysleli eh, novou strukturu vlastních zdrojů, možná jste myslela něco jiného, ale prostě to všechno jde pod stejným zastřešením. A další bude eh, Marek Belka z SND. Děkuji, pane ministře. Už eh, tady byla zmíněna záležitost bankovní unie, nebo přesně řečeno posílení eh, hospodářské a měnové unie. Eh, ale tady momentálně je patová situace, pokud jde o systém, navrhovaný systém Evropský pojištění vkladů. Tam se, zda budete se snažit nějak tato patovou situaci před, pro, přerušit, najít nové eh, eh, kompromisy. Některé státy chtějí mutualizaci, vzájemnost rizik a některé chtějí ta rizika omezovat. Máte nějakou představu, jak byste chtěli postupovat nebo jak budete hledat nové náměty na řešení? A ta druhá věc se týká už konkrétně Chorvatska. Já vítám rozhodnutí Chorvatska se stát členem eurozóny. Jedno z kritérií je zavést ERM2 systém pro, na dva roky. Kuna vlastně byla už napojena na euro, a, takže by tady neměl být problém, ale je, protože podle těchto pravidel tady má být širší pásmo, než jak tomu bylo eh, v, po, eh, v politice centrální banky Chorvatska. A myslíte si, že v rámci ERM2 budete mít větší eh, kolísání, rozkolísanost kuny? Děkuji vážený pane europoslanče Idis a další prohlubování bankovní unie. Tady už jsem něco k tomu řekl, takže mohu pouze zopakovat, že samozřejmě jsme připraveni vést dialog na úrovni euroskupiny, samozřejmě spolu s radou, aby, jak jste správně řekl, jsme mohli se vymanit z té patové situace, která tady v současné době je. A mezi tím budeme samozřejmě se znovu zabývat těmi dvěma pilíři bankovní unie, plus by nám šlo o další pokrok no, u IDIS, e to by mělo jít potom. Takže bych řekl, že situace vypadá tak, že si všichni uvědomují, že je tady potřeba bankovní unie, ale stanoviska se liší. A takže ten dialog by měl pokračovat. Pokud je o euro a naši národní měnu kuna, tak eh, vy jste se správně řekl, zřejmě dobře znáte Chorvatsko, znáte dobře činnost naší národní politiky a politiku směných kurzů. Ta tady existuje už od roku vlastně 93-94, kdy byla měna kuna zavedena. My tady máme plavat, plovoucí výměný kurz de jure, ale je to hodně tvrdé, vlastně tvrdě připojené. Dříve to bylo na eh, Deutsche Marku, teďko na euro. Čili to kolísání bylo omezené za poslední dekády. My vedeme dialog s Národní centrální bankou, což je pochopitelně nezávislý orgán, ale eh, oni vydávají veřejná prohlášení, Nedá se teď ovšem spec, spekulovat, nemůžeme uvažovat o nějakých konkrétních číslech, pokud jde o směný kurz v souvislosti s přechodem nebo zavedením eh, eura. Ale myslíme si, že tady nebudou žádná velká kolísání, velká fluktuace naší měny. Eh, ještě před eh, recesí jsme viděli různé odchylky e, během roku, zejména v létě souvislo, souviselo to e, s množstvím turistů v létě například. Byly tady vždycky inflační tlaky na kunu, nebo to byly přímé e, zahraniční investice, které to způsobovaly. Takže i, i když se to do jisté míry čekalo, nic moc se nezměnilo v době recese ani ne teď ne. Národní banka Chorvatska aktivně přijímá eh, opatření ve prospěch eh, v, v, v rámci otevřeného trhu tak, aby eh, chájela tuto měnu, aby tady nebyla velká rozkolísanost a také jsme to během trvání ERM2 nepozorovali. Já jsem vlastně chtěl pozornit na to, že v případě Chorvatska tento požadavek nebo to žádost o vstup do RM2 nedává úplně smysl. Děkuji. Pan Jakilunas. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já vítám příležitost hovořit o trochu komplexnějších věcech. Vy jste mluvil o těch eh, demografických eh, problémech, Hodně se mluví o různých krizích, ale nové členské státy, včetně Chorvatska, Lotyšska nebo Litvy, ztrácejí eh, populaci v pracovním věku, což má samozřejmě dopad na fiskální situaci a na dlouhodobou udržitelnost eh, financí. Vy jste se zmiňoval o tom, a možná, že už jste něco podobného navrhli na opatření na zmírnění těchto věcí. Mohl byste k tomu říct něco konkrétnějšího? Vzhledem eh, k těm budoucím jednáním o vícetém finančním rámci se stane eh, to, že státy ztratí prostředky ze strukturálních fondů a společně s těmi demografickými trendy, které pravděpodobně budou pokračovat, i když eh, v Litvě poprvé zažíváme populační růst, tak eh, by to mohlo znamenat eh, komplikaci. Mohl by se například změnit model spolufinancování, abychom se vyhnuli reálným ekonomickým problémům. Takže by mě zajímaly ta, zajímala ta opatření, která plánujete. Děkuji. Ano, e, to je správný poznatek. Týká se to celé řady východoevropských zemí. My se snažíme hledat odpověď na tyto demografické výzvy. A ten důvod, proč to chceme řešit na úrovni rady, je ten, že bychom měli dosáhnout stejného porozumění těmto otázkám. Asi nikdo nemá žádný kouzelný proutek, eh, který by umožňoval to okamžitě eh, vyřešit, ale tyto problémy a ty dopady, které to bude mít na zdravotnictví, na školství a na další oblasti. Bude se to eh, vyžadovat eh, poznání, že musíme provést strukturální změny. A ani to pravděpodobně nebude stačit. že bude potřeba čelit snížení zaměstnanosti. A to by se do té debaty měl také promítnout. No, že víte, že eh, chorvatská komisařka má demografické jevy ve svém portfoliu. A my jako předsednictví to, tu debatu chceme stimulovat. A doufám, že v tom budeme mít podporu ostatních. Protože to je určitě důležité téma. Robert Roland má žádost o slovo za nezařazené. Dobrý den, eh, já eh, vás tady rád vidím, pane ministře. Myslím, že problematice rozumíte výborně. Jedno téma, o kterém já se zmiňuji, je ničivý dopad eh, záporných úrokových sazeb také na středatele A také si dělám obavy z toho, jaký eh, dopad to může mít na kapitalismus, na signály, které to vysílá, protože eh, potřebuje ten přístup ke kapitálu, ale tady vidíte, že dochází ke dvěma věcem. Hmm. Některé společnosti v podstatě eh, jsou zombie, podobně jako tomu bylo v Japonsku, a nedochází k přijímání rizika. Banky nejsou ochotné půjčovat, <clears throat> protože nemají dostatečnou marži, takže žijeme v v precedentní době, kdy dochází k nárůstu aktiv, to vede k vytváření bublin na trhu. Já eh, jsem byl eh, právce aktiv eh, v Británii, než jsem se stal politikem. K tomu se vrátím v únoru. Slyším tady hodně inteligentních komentářů z EKR a ID o bankovní unii o pojištění vkladu a jedna z těch oblastí, na které jsem se chtěl zeptat v Evropském eh, mechanismu stability, kde je asi 55 miliard. Kdyby eh, nastala další finanční krize, je tato částka dostatečně vysoká a co dalšího bychom mohli dělat na to, abychom ochránili Evropskou unii? Protože my rozhodně nechceme, aby nás bezprostřední soused si prošel další finanční krizi jako před deseti lety, protože to sebou přináší hodně ekonomických šoků, zejména pro malé země, jako je Chorvatsko. A proto je nezbytné asi bude potřeba, aby nebyla eh, Evropa eh, tak závislá na měnové politice v té předchozí politice byly úrokové sazby 4 až 5%, takže tady byl prostor pro to, aby se ty sazby snížily. Nicméně tady vám nezůstává nic, než eh, ta možnost tisknout peníze, což je absurdní. S tím asi souhlasíte. To je jeden eh, eh, z mých dotazů. Mě zajímalo, jestli vy v vašem předsednictví budete podporovat více těch možností volného trhu, podpora konkurenceschopnosti, reforma nabídky, pobídky pro investice a možnost eh, přijímat více rizik. A speciálně v případě Green Dealu se příliš eh, spoleháme na Deus ex machina, na to, že by se tím mohl napravit ekonomický model a v krátkodobém eh, výhledu to pravděpodobně uškodí stejně, jako je škoda eh, automobilového průmyslu v Německu, kde přišli o 40 tisíc pracovních míst. To jsou ta dvě témata, na kterou já jsem se chtěl zeptat. A děkuji vám, paní předsedkyně, že jste mohl mluvit tak dlouho. Normálně máte eh, dvě minuty a vy máte dvě minuty na odpověď. Vaše znalost je evidentní v této problematiky. Já bych chtěl odpovědět na část té vaší otázky jako minister financí Chorvatska. Já jsem přijal zodpovědnost nebo tuto funkci. V době, kdy eh, Chorvatsko mělo mnohem eh, vyšší úroky eh, u svých dluhopisů. Dnes dokonce se nám podařilo vydat eh, státní dluhopisy se zápornými úroky. Takže když se podíváte na rozpočtovou situaci, kde musíte platit 3,5 HDP eh, jako úroky eh, z dluhu, z půjček, tak jste v pozici, kdy chcete redukovat tuto částku a chcete se vyhnout tomu, aby to mělo negativní dopad na vaši ekonomiku, protože vládní dluhopisy samozřejmě ovlivňují i pozici firm a domácností. A teď jsme se dostali situace, kde máme záporné sazby a teď eh, už mluvím jako předsednický stát. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že dnes jsme mnohem lepší situaci než kdysi. Přesto, co jste zmiňovali, protože když máme eh, negativní úroky u jedné třídy aktiv, tak eh, vnímáme trend přijít eh, k druhé třídě aktiv. Tak v Chorvatsku zase dochází k prudkému nárůstu na trhu s nemovitostmi. My máme ty turistické atraktivní oblasti u Jaderného moře, na které se to zaměřuje. A je potřeba stimulovat debatu o těchto otázkách. My eh, se na to těšíme a bude potřeba do těch debat zapojit také Evropskou centrální banku. Děkuji vám za všechny vaše odpovědi. A teď si uděláme krátkou přestávku, než přejdeme k dalšímu bodu na našem programu. late. And, uh, So please, if you could take a seat. Prosím, usaďte se, už teď máme mírné spoždění. Teď tedy bychom měli zahájit eh, veřejné slyšení, jde o jmenování nového výkonného ředitele EBA. To je první eh, z těch to eh, výběrových eh, řízení, které budeme dnes provádět. Tady jde o pana Jerryho Krose, který by se měl stát výkonným ředitelem EPA. Já bych tady pana Krose chtěla přivítat. Tato funkce se uvolnila po rezignaci pana Adama Farkaše k 31. ledna 2020. EPA nám oznámila své eh, rozhodnutí eh, vybrat pana Krose. Podle tiskového prohlášení EBA byl pan Kros vybrán ze, šorš, ze šir, pardon, z kratšího výběru kandidátů a v současnosti eh, pan Kros je ředitelem pro finanční regulaci a rizika u Centrální bance Irska v Dublinu. Toto slyšení by mělo důraznit hm, Eh, pravomoci, které má, hm, kontrolní pravomoci, které eh, má parlament eh, vůči EBA a proto podle článku 51 nařízení EBA se musí konat toto slyšení, které <clears throat> stanovuje, že výkonný ředitel EBA je jmenován po potvrzení Evropským parlamentem na pět let, což je možné jednou prodloužit. Toto hm, Slyšení začne úvodním prohlášením kandidáta, maximálně 8 minut a potom budou následovat vyjádření. Vždy bude jedna minuta na otázku a tři minuty na odpověď. Budeme aplikovat eh, Dontův vzorec na pořadí eh, řečníků a případně zbydeli čas dáme slovo i dalším. Takže pane Korosi, máte slovo. Vážení eh, poslanci, já jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit tohoto slyšení. Díky práci tohoto výboru eh, před devíti lety byla vytvořena EBA jako reakce na finanční krizi. Velmi důležitá součást té reakce. V té práci je potřeba pokračovat. Musíme zajistit, aby evropský bankovní systém fungoval solidně, udržitelně a spravedlivě, aby podpořil evropskou ekonomiku a aby sloužil zájmům svých eh, klientů. To si vyžaduje kvalitní vedení, výkonný ředitel musí mít strategickou vizi a musí organizační schopnosti a osobnostní kvality, které to úkol jsou eh, schopni splnit. Nebo pod mým vedením by udržela současné směřování, je potřeba finalizovat některé kroky hodnocení dopadu, například eh, poslední dohody Bazilej 3 a doporučení předkladané Evropské komisi. To je silný základ pro tento úkol. EBA musí využít své zkušenosti a svůj vliv na to, aby eh, nedocházelo k rozředění reform. A v kontextu Brexitu je potřeba na tom, aby nedocházelo k regulatorní arbitráži, která by mohla podkopat eh, vnitřní trh finančními službami. A e, Přiměřenost musí být základním rysem naší regulace, musí se to odvět od riskového nebo rizikového profilu. Musíme také revidovat mandát 5, musíme provádět nákladovou analýzu kapitálové přiměřenosti, abychom snížili břemeno pro ty menší e, firmy. Hlavní prioritou Musí být <clears throat> také hradění příslušné směrnice, abychom neomezovali schopnosti evropských bank, to by také měl být výrazný příspěvek k eh, dokončení bankovní unie. Ta druhé, vyšování důvěry a důvěryhodnosti. <clears throat> Musíme zvýšit důvěru v evropský bankovní systém aby bankovní se mohl sloužit potřebám evropské ekonomiky, evropských občanů, tak tyto zájmy musí mít ve svém jádru, musí být důvěryhodný, musí být vnímán jako spravedlivý, musí přihlížet k potřebám všech svých zainteresovaných stran a musí dělat to, co je správné, nejenom to, co je právně správné. Je tady řada dokončených otázek, musíme dosáhnout také zajištění diverzity ve všech funkcích managementu. EBA také musí eh, zlepšit kvalitu dohledu v celé EU. To znamená, že jsme dosáhnout lepších eh, výsledků při zajišťování efektivní kvalitního dohledu u všech standardů. A také se musíme poučit z aféry Adama Farkase a já vítám eh, to, jakým způsobem k tomu přistupuje tento výbor. Doufám, že jmenování nového výkona ředitele bude mít transformační efekt. Doufám, že se nám eh, podaří zajistit eh, nebo vytvořit takový rámec, který zabrání opakování tohoto skandálu. A já chci eh, veřejně <clears throat> podepsat závazek týkající jakéhokoliv budoucího zaměstnání po té, co ukončím svou funkci. Dále jde o finanční zločinnost, to jsou klíčová rizika a dohled musí eh, být lepší a EBA musí využít eh, své nové kompetence pro to, aby je zlepšilo. Výměně zlepšila výměnu informací o těchto jevech eh, ve všech členských státech a kde to bude nezbytné, tak musíme využít tyto nové pravomoci i proto, abychom požadovali <clears throat> dodatečná opatření. A dále udržitelná ekonomika, <clears throat> klimatická rizika, klimatická tranzice jsou velkou prioritou financování uzřitelné ekonomiky bude nezbytné, nezbytným úkolem v příštích pěti letech. Bankovní sektor a EBA v tom budou hrát důležitou roli. Co je důležité, je, abychom zohledňovala rizika, aby se neprohlubovala. Měněný kontext určené ekonomiky musí být plně integrován do našeho pracovního programu. A za páté jde o technologické inovace. Inovace v oblasti finančních technologií mohou přinést přínosy pro spotřebitele ekonomiku, ale jsou tady i problémy. A EBA bude muset zohledňovat eh, ten nový, nový vytvořený kontext. My už teď v tom vedeme a eh, budeme to dělat i nadále. A několik slov o tom, jak by, eh, jaké jsou faktory pro úspěch EBA. Jednak je to persona, EBA zaměstnává <clears throat> přibližně 200 zaměstnanců, tím musí být vysoce motivovaní, musí spolupracovat a být výkonní, musí mít pocit, že jsou <clears throat> vážení, třeba citabilitu personálu a formulovat jasné cíle pro ně. Já chci využít své zkušenosti z Jirské centrální banky, ty přispět k manažerské struktuře a dále jde o vztahy s partnery. To je také klíčem k úspěchu. Náš tak s tímto výběru eh, byl povlivněn <clears throat> eh, tím skandálem a musíme zlepšit transparentnost. Eh, určitě dostojím svým závazkům v této oblasti a dále do finanční zdroje. Já chci uchvávat přísnou rozpočtovou kázeň a chci prioritizovat Eh, efektivní využívání eh, technologií a zaměstnanců a několik slov o mě samotném. Od roku 2015 jsem byl ve vedení Irské centrální banky. Eh, měl jsem na starosti oddělení s více než 80 zaměstnanci. Irská centrální banka klade důraz na kolektivní rozhodování, na jasně vymezené zodpovědnosti, využívání talentu zaměstnanců. To bylo součástí transformace po finanční krizi. Já jsem motivován k tomu, jak dosahoval sice kvalitních výsledků a kromě zkušenosti z eh, Evropské centrální banky jsem pracoval v Evropské komisi na Bazileji 2, byl jsem v dozorčí radě jak EBA, tak IBA, tak jsem i eh, byl předsedou stáleho výboru pro politiku. Pracoval jsem jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru a ve všech těchto funkcích jsem Eh, přistupoval tomu na základě svého přesvědčení o tom, že v oblasti finančních služeb potkáme s aktivitou, která má přímý eh, dopad na veřejné blaho. A proto musíme eh, jednat na základě velmi přísných požadavků na naše integritu, protože tam, kde bychom to porušili, tak bychom tím narušili důvěru veřejnosti. To je standard, který jsem si pro sebe stanovil Eh, pokud eh, budu jmenován do této funkce, tak to pro mě bude vysoký, eh, velký závazek. A samozřejmě rád teď odpovím vaše otázky. Děkuji vám a nyní eh, promluví Markus Ferber za EPP jako první. Děkuji, pane Krosi, Já, když dovolíte, budu hovořit německy. Eh, děkuji vám eh, za tento úvod. Eh, srdečně vás zde vítám a mám dvě krátké otázky. Za prvé zjišťujeme, že mezi Evropským bankovním dozorem a tím supervisory mechanismem dochází k jakési konkurenci, kdo je přísnější a kdo je silnější při provádění zátěžových testů a podobně. Jak si představujete spolupráci s SSM a Eh, přesto, aby EBA zůstala v součástí vašeho mandátu. A další, eh, když eh, jsme jednali o PST2, EBA e se postavila jasně na stranu bank a de facto E, nám jde vlastně e, o to, aby vznikaly pro nás jako spotřebitelé možnosti v oblasti fintech. E, jak chcete zajistit, aby Eva do budoucna nebyla lobbystou za banky, poněvadž my potřebujeme digitalizaci a šanci, které z toho vyplývají a potřebujeme to nějak používat. So, so on the, um tak eh, o tom vztahu EBA-SSM. Eh, když poprvé vzniklo SSM, a to bylo obrovský a významný krok před eh, na cestě k dokončení bankovní unie. A to dokončení bankovní unie zůstalo hlavní prioritou pro mě osobně a také pro ostatní. Poprvé tedy, když to vzniklo, vznikla otázka, jak způsob, jak, jaká bude interakce mezi EBA a SSM. A samozřejmě, že ten vztah nebyl úplně hladký. Myslím, že tam jsou dvě různé role. Role, které se navzájem doplňují a to efektivně. Na jedné straně je to to, že SSM má zodpovědnost za přímý dohled nad těmito bankami, na těmito systémovými institucemi v rámci eh, oblasti bankovní unie. A dokonce sehrává roli při stanování standardů pro celý společný trh. A myslím, že si počíná velice účinně. Eh, to jsme viděli vlastně v souvislosti s krizí. Došlo k proměně situace, k proměně pravidel hry. A to je podle mě velice důležité, to, že zde máme eh, to zaměření na společný trh a také fungování v rámci SSM. A myslím, že eh, v rámci své role také přispělo výrazně k úspěchu SSM a bankovní unie jako takové. Takže eh, jestli se snaží tady vytvořit eh, tedy přísnější pravidla, tak to na to SSM dohlíží. Eh, zatímco zavádění eh, pokynů, regulací, technických standardů, a to jsou samozřejmě v rámci směrnice, tak tady se hrává roli EBA. Takže to je velká součást jejich souhry. A vy jste se ptal na ty výzvy, a to se týká také mne osobně, prostředí, kterého pocházím. Každý rámec, každá organizace, který systém eh, musí mít eh, před sebou určité výzvy a určitý rámec. Takže eh, ten regulační ta regulační část to by mělo být stanovování standardů a pravidel a tak dále, které potom budou platit na celém společném trhu. A je potom možno zajistit určitou konzistentnost rizik a implementace. Takže eh, toto je velice důležité, tady, tady tato souhra. Samozřejmě, že eh, jsou tam výzvy, ale já to považuji za velice eh, úspěšné fungování. Vy jste hovořil také ještě o PSE, PST2. Aha, jsem, mám málo času. Takže eh, u eh, tedy v Irské centrální bance já jsem se soustředoval na inovace a finanční technologie. Klíčovou součástí je uvědomit si, jaké benefity z toho vyplývají pro eh, spotřebitele, z toho, že na to budou vstupovat noví hráči a podobně. Čili jde o to umožnit, aby se tam eh, tedy hrály změny a ne pořád se jenom ptá, tedy, eh, jak to bude eh, fungovat, jaká jsou rizika, jaké jsou přínosy a tak dále. Tady prostě jde o to, aby ekonomie, ekonomika měla možnost mít jaksi výhody. Děkuji. Nyní Paul Tang za SAD. Mm, dobře, děkuji vám. Pan Kros tady hovořil o důvěryhodnosti a důvěře. Eh, a to se týká také mé otázky, vlastně dvou otázek. Za prvé, eh, jelikož jsem členem EBS, eh, e nebo jste byl tedy v EBS a představenstvu. A tady, tady byla určitá, eh, určité podmínky, které nebyly zcela splň, eh, splnitelné a eh, jakým způsobem tedy se k tomu chcete stavit v rámci EBA. Druhá věc je genderová nerovnost. Máme tam vlastně na výkonné radě pouze jednu ženu, v dalších orgánech hm, pouze tři Eh, souhlasíte s tím eh, principem, že by eh, na každou pozici měl být nominován jak muž, tak žena a aby tedy parlament to mohl rozhodnout. A co zamýšlíte udělat tedy pro genderovou rovnost v ekonomických vyjádřeních, v ekonomických záležitostech? Děkuji, pane Tangu. Eh, tedy eh, v případě té situace s Adam Farkaš, eh, to jsem řekl, tak skutečně bylo velice důležité vyřešit problémy této banky a myslím, že my jsme zcela změnili způsoby, jakým způsobem se zde má postupovat. Vím, že tady byly tři aspekty v té situace. Jednak šlo o velmi vysokou pozici Eh, především jde o eh, tady insider information a znalosti eh, situace a jejich schopnost toho využívat. Za druhé jde o schopnost ovlivňovat tedy to, kdo pro ně bude pracovat a s kým budou pracovat. A za třetí, a to je taky velice důležité, je to otázka incentiv v tomto systému. To znamená eh, možnost eh, z veřejného sektoru mm, přijít, přejít hladce do sektoru eh, soukromého. Já myslím, že to je důležité. Tak tady skutečně je, to, je, je důležité, aby to tak fungovalo. To jsou ta tři kritéria. Restrikce na pana Farkase tak určitě tam byly první dvě kritéria a já tedy souhlasím s tím, že e, vymáhání je skutečně e, e, velká výzva a je třeba se tím zabývat více z naší strany. Myslím, že pokud se týče toho potřeby osobně mít tam určitou přestávku v rámci eh, tomu toho přechodu, eh, tak ta je nutná. Je to eh, v předpisech zmíněno jenom tak zhruba, ale já myslím, že pokud jste na vysoké úrovni seniorní pozici ve veřejné službě a chcete jít do, veřejné, do pardon, soukromého sektoru, tak tam opravdu musíte mít eh, nějakou přestávku. Já bych řekl, já nevím, dva roky, ale eh, to prostě není to zákon. A bylo by dobré, eh, aby tam něco takového bylo. Pokud se týče vztahu mezi EBA a jsem když jsem eh, pracoval pro ATME v kontextu pokrizovém a úsilí eh, obnovit fungování finančního systému. Podle mě bylo velice důležité, aby eh, to, že tedy bankovní domy se změnili postoj k regulátorům. Zdálo se, že před tou krizí Eh, tam vlastně docházelo příliš eh, vysoké integraci biznisu a regulace, tak to bylo vnímáno poté. Eh, tady vlastně jsme všichni věřili, že soukromý sektor v podstatě jde ve smyslu veřejného zájmu, což tedy opravdu padlo. Čili po, krizi, po krizi se musel tento postoj Eh, soukromého sektoru jak si změnit. A potřebovali jsme lidi, kteří to dokážou, takže proto já jsem se ujal této role v ASME. A takže mm, potřebovali jsme lidi, kteří které umožní tu změnu. A já si myslím, že ten vztah ATME versus EBA, tak tady je, myslím, velice důležité, aby tam byla komunikace, ale v rámci napsaných pravidel. Čili ti, kteří pracují pro ATME a pracují pro ABA, tak musí být eh, nezávislí ve svém uvažování a musí mít určitý skeptický odstup. Musí být schopni eh, říci, tady je hranice a dál už se nesmí jít. A co se týče diverzity, eh, velice důležité je eh, v Irsku, tam, kde jsem pracoval já, tak tam eh, skutečně chceme a vyžadujeme, aby banky tu genderovou diverzity opravdu udržovaly. My, my, my tam máme vlastně pojem 60-40 ženy k mužům Mm, takže my si myslíme, že to je opravdu, opravdu důležité. Eh, Děkuji. Teď Stefany Renew. Děkuji. Mám dvě otázky pro pana kandidáta, které jsou trošku podobné tomu, na co se ptal Paul Tank. První se týká konfliktu zájmu. Proti tomu náš výbor velmi konkrétně a odhodlaně chce fungovat. I ve čtvrtek minulý týden Evropský parlament většinou odhlasoval usnesení našeho výboru Ekon, který říká, že by eh, se mělo změnit rozhodnutí eh, v tom smyslu, že by pan Farkaš měl pracovat v AFNE. Myslím, že ta eh, vaše situace je podobná, je sice opačná, ale podobná. Vy jste byl ředitelem v AFNE čtyři roky a teď byste měl být výkonným ředitelem EPA. My jsme upozornili na tu eh, problematiku konfliktu zájmu v pohybu mezi veřejnou a eh, soukromou sférou, což může podkopat vedení a může podkopat důvěru občanů v eh, vedení těchto institucí. Pane Krosy, vy jste ve svých prioritách uváděl, že důvěra ve vaše instituci je klíčová, takže moje první otázka je následující. Jak ve vašem případě chcete konkrétně se vyhnout jakémukoliv podezření z konfliktu zájmu a zajistit vaši roli, která by měla mít absolutně nezávislá a nestrana. A druhá otázka se týká jedné eh, velmi silné priority, jak eh, přispět k mm, rovnosti mezi pohlavími během eh, vašeho působení v rozporu se závazkem, který byl přijat naším výborem Ekon. Tady nemáme předloženu žádnou ženskou kandidátku s podobnými zkušenostmi. Takže, pane Krosy, pokud budete ředitelem, co uděláte konkrétně proto, protože až dosud jsem neslyšela eh, nic konkrétního, co uděláte proto, aby v rámci EBA došlo ke zvrácení nebo k dosažení této rovnováhy? Děkuji vám. Pokud jde o vaši konkrétní otázku, jak zajistím důvěryhodnost AFNE a jak se vyvarujeme střetu zájmu. Můžu říct jasně, že už jsem pět let teď pracoval nebo pracuji eh, od té doby, co jsem byl v AFNE. A jak už jsem eh, to říkal, někdo pracuje v soukromém sektoru nebo ve veřejném sektoru a to je velice důležité. Transparent, Transparency International se tím zabývala a velice dobře sformulovala principy. A v jeden z nich spočívá v tom, že je přínosné, když někdo pracuje ve veřejném a v soukromém sektoru, pokud je všechno provedeno správně. Oni neříkají nic o tom, jak dlouho by to mělo být a že tady by měl být takový ten cooling off period, jestli to má být rok nebo dva a tady je to dokonce pět let, kdy jsem pro ně, u nich pracoval takže si myslím, že já už vůbec nejsem nikterak blízký eh, k této organizaci, s níž jsem byl spojen v minulosti. Za druhé, v té době jsem se angažoval a hodně jsem eh, usiloval o regulatorní změny. A to úplně není asi v souladu s někým, kdo by jinak byl přímo jenom zapojen s tím odvětvím. Jak víte, v Irsku jsme se hodně zabývali a zabýváme tím, co bude pro finanční služby v Irsku bude znamenat Brexit. A různé strany vynakládaly vy, vy, vy různé tlaky. A vzhledem k tomu, že všechny tyto firmy musí tedy, budou muset odejít ze Spojeného království, nebylo by náhoda dobré, kdyby přišli do této nebo jiné jurisdikce. Nebylo by dobré, kdybychom tohle všechno nějak uspořádali. A v Irsku my jsme zcela jasně říkali, že tady nebude žádný kompromis, že nebudeme kompromisovat, dělat kompromis s našimi standardy ve snadě při, dostat eh, banky pod naší jurisdikci. My jsme to říkali zcela přesně. Jestli banky chtěly být regulovány a mít autorizaci v Irsku, pak budou muset mít skutečně podstatnou přítomnost naší jurisdikce a musí vynahovovat všem našim požadavkům a standardu. Nic prostě se jim nebude jinak eh, nic eh, dávat navíc. A pak ještě, pokud jde o implementaci eh, rámce se individuální odpovědnosti pro finanční firmy. Já jsem zmiňoval, jak důležitá je změna kultury a způsobu chování. Myslím, že Irsko je jedna z málo zemí, kde eh, regulatorním způsobem se snažíme zavést takový rámec, že vysoké vedení musí jasně sformulovat, za co mají eh, zodpovědnost, jaká je struktura odpovědnosti v organizaci. Musí tady být celé jasné standardy a podle nich jsou jsou povoláváni k odpovědnosti. Konkrétně, když mi dovolte, dovolíte ještě něco říci o otázce diverzity. Eh, já už jsem tady na to částečně odpovídal předtím. Je to velice důležité, je to jedno z hlavních poučení Eh, po, polučení eh, že z krize, že vždycky takové skupinové myšlení, eh, to nás vždycky vede do nějakých potíží. Proto si myslím, že je velice důležité, abychom měli vybalancovaný setup složení kandidátů a pracovníků z hlediska genderové. Toho jsem dosáhl v ústřední bance v Irsku. Já chápu, že tady na úzkém seznamu byla také kandidátka a určitě eh, diverzita genderová v EBA je významná a mělo by to tak zůstat chtěla bych vám připomenout, aby každý kolega se omezil na minutu a jednu otázku, protože jinak nám nezbyde čas. Teď eh, pan Gigold za zelené. Já bych rád zdůraznil toto. Z našeho hlediska tady nehovoříme o klasické otázce cooling off, tedy tom období, eh, eh, kdy nemůže někdo pracovat v eh, v určitém orgánu po té, co byl v soukromí. Tady to bylo dlouhé, ale jste ve situaci, abyste opravdu mohl pracovat ve vedení EBA a já bych chtěl dostat jasnou otázku, odpověď na otázku, kterou položila tak, jakou úrohu jste hrál v, v rozhodnutí Farkas, jak, v jakém jste byl postavení v, v dozorčí radě. Byl jste pro další období, závazné období Kulov a jako člen dozorčí rady když EBA, EBA odložila rozhodnutí o Danske Bank, tak jak jste hlasoval, jak jste ochránil vlastně pracovníky z EBA, aby se jich to nedotklo? Děkuji. Takže nejprve na tu první otázku. Jak už jsem říkal, když se dívám na pravidla pro eh, zaměstnance, myslím si, že tady vůbec můžeme říci, že došlo k jiné situaci, než jaká byla dříve. Když se podíváte na text nařízení, které se vztahuje na tyto otázky, pak eh, i v jeho textu přímo je jasně formulováno centralita, centrální eh, eh, právo jednotlivců vydělávat a velice často prostě je snaha řešit střety zájmů tím, že se uvalují patřičné vhodná omezení. A to je také eh, přístup, tradiční přístup komise. Já s vámi souhlasím, ale že takhle to už třeba nemůže jít úplně dál a že to musíme změnit, pokud jde. Vy jste se mě konkrétně ptali na mě. Já jsem žádal o určité zpřísnění podmínek, ale neřekl jsem, že by tady mělo být přímý zákaz. A pokud by se to opakovalo, asi bych eh, se rozhodoval jinak, protože myslím, že z tohoto scénáře jsme se docela dost. Eh, eh, takže byste podpořil rozhodnutí EBA, tak to je škoda. Já se dostanu ještě k případu Danske bank. To byla otázka porušení eh, unijního práva a vyšetřování eh, vůči dánským a estonským orgánům. Já jsem se na to díval a dívám tak, že tady byla prima facie z, vědectví, že byla, byly tady slabiny a že byly neúspěchy, nezdary v dozoru v těchto konkrétních věcech. Bylo to velmi složité, protože zaprvé jsme měli co dělat s požadavky které, a k aktivitami, které se vztahovaly k minulosti, protože mezi tím se právní rámec změnil. A vlastně pořád je tady otázka, v které fázi eh, slabost dohledu se stává už porušením unijního práva. Já si myslím, že klidně je možné, že tomu tak bylo. A já eh, v dozorčí radě jsem viděl, jsem měl pocit, že jsme prostě neměli dost času, abychom měli všechny fakty, že bychom byli potřebovali více, abychom to mohli vyšetřit. Nám ale bylo zase řečeno, že jsme eh, vázáni dvouměsíčním obdobím eh, nastaveným v legislativě. Já si myslím, že by se měl najít nějaký způsob, jak tohle řešit, protože tady tady opravdu my sami a jako naše orgány musí být odpovědno. Čili vy jste byl proto, aby se odložilo to, eh, od, od, vy jste byl pro to rozhodnutí ne, eh, já jsem nehlasoval ve prospěch, já jsem jenom říkal, že eh, já jsem se zdržel hlasování. Zdržel jsem se hlasování, protože tehdy nebylo dost času dokázat fakta. Děkuji. Gunobek za ID. Dobré dopoledne, eh, pane Grosse. Já budu hovořit německy a mám dvě dotazy. Nejprve jednu a když mi zbyde čas, tak položím i tu druhou. E eh, podle eh, poslední studie rizik EBA, pokud se týče return on equity, v bank, bank v EU, tak eh, zdá se, že zde chybí statistická relevantnost. Eh, když eh, sedm členských zemí v hodnocení postoupilo nahoru, zbytek dolů. Mě by zajímalo, zda objem, růst objemu hotovosti Eh, se negativně projevuje, tak na tuto eh, otázku eh, poměrně hodně jich odpovědělo skutečně upřímně. A jak to vidíte vy, jak se levné peníze projevují v rentabilitě bank, zejména v eurozóně? Děkuji. Já si myslím, že bankovnictví v Evropě nadále zůstává v takovém kontextu, kdy vlastně eh, ne, ne, nejede naplno. A tady je plno různých vizev. Negativní úrokové sazby, nízké úrokové sazby jsou součástí tohoto problematického prostředí. Já jakožto představitel finančního regulátora nemám nastavovat ty sazby. Z mého hlediska je důležité, jak to banky řeší. Je tady mnoho věcí, eh, které budeme muset řešit a zabývat se jimi. Například s snížit úroveň roztříštěnosti na jednotném trhu a bankovní unii. V tomto okamžiku po eh, té eh, krizi se banky jakoby zakopaly za své národní hranice a je tady tedy omezenější eh, prostředí, proto tady musí být menší roztříštěnost, větší schopnost zapojovat se na širší trh. E, pak e, pokud jde o příjmy, o výnosy bank, pak e, to nekles a jako je tady další výzva pro bankovní sektor, aby, měli, aby dokazovali snižovat, pardon, nikoli příjmy, ale náklady. A EPA tady musí nadále sehrávat úlohou, že bude trvat na transparentnosti a bude provádět posuzování rizika. Hodnotit to je velice důležité, protože momentálně banky eh, často obchodují na něčem menším, na základě menšího, než je účetní hodnota. Proto si myslím, že úloha EBA je, aby všechny tyto data byly k dispozici a použitelné a jedná se o zátěžové testy, o analýzu rizika, to je velice důležité a jak jsem vyrozuměl, už tady jsou zveřejněny výsledky konzultace o tom, jak by ty zátěžové testy vypadaly. To samozřejmě nízké úrokové sazby jsou problematické, mají samozřejmě problémů více a je třeba je řešit tak, aby bankovní sektor dobře mohl reagovat. A teď e, za EKR. Děkuji. Jedno z témat nikoliv eh, nulové eh, výnosy eh, státních, státních dluhopisů, protože na jedné straně banky drží státní dluhopisy, na druhé straně doufají, že dokáží vykoupit banky. Po krizi po dluhové krizi v, evropské zóně, v eurozóně se stalo zcela zřejmým to, e, o čem jste se zmínil. Tedy taková ta osudová křivka mezi bankami a mezi e, vládami. My e, jsme dosáhli dobrého pokroku, pokud o regulátory a myslím, že je tady teď mnoho různých nástrojů a hlavně je to směrnice o zotavení bank a je tady teď eh, takováto skutečnost přímo v legislativě eh, a jejím prostřednictvím se uplatňuje takovýto názor. Pokud eh, selže banka, zbankrokuje banka, pak samozřejmě ztráty mají, nesou podílníci, akcionáři. RD2 například, to bylo schváleno nedávno a takže teď už se dostáváme k tomu, aby bylo možno opravdu řešit situaci jednotlivých firm. A to musí pokračovat. A také je třeba dodělat pilíř 2 a pilíř 3 eh, bankovní unie. Například, abychom měli možnost likvidity, eh, aby tady, když se řeší zkrachovalé banky. A druhá věc je, nebo jiná důležitá věc, jak řešíme eh, ty nulové váž, nulové nulově vážené co do rizika Eh, státní dluhopisy. Nemělo by to být nulově vážené, ale to zase není na regulátorovi, aby tohle řešil. To je legislativní otázka a také ji třeba řešit. Já vím, že se hodně diskutuje o tom, jak se tohle dá dělat prostřednictvím koncentrace rizik a tak dále. Ale z hlediska opatrnosti, obezřetnostní bychom měli říci, že by tady měla být diferenciace. Dobře. Jose Gusmal z GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, důvěryhodnost EBA eh, byla podkopána v tom eh, už zmíněném případě. A tady se samozřejmě bude vyšetřovat ze strany soudního dvora ale eh, důležité je také chránit veřejný zájem. Pokud tedy eh, určitá lobistická skupina eh, se snaží přetáhnout do svých řad vysoce postaveného úředníka z veřejného sektoru, znamená to, že jdou po informacích a to může potom velmi škodit. Pokud byste měl být jmenován vy, nebylo by to zrovna rozumné ze strany EBA a já neočekávám, že by EBA skutečně byla tak nerozumná. Vy jste hovořil o rozhodnutí Evropského parlamentu, eh, které mají záležitosti změnit, ale ty změny nejdou dostatečně daleko. Prostě není možné, aby eh, v rámci určité eh, kariéry, osobní kariéry eh, se přestupovalo mezi veřejným sektorem a finančním sektorem. No zakázáno to není, ale tady je problém v tom, eh, že eh, vlastně mezi veřejným a, a soukromým sektorem byste přestupoval v rámci téhož oboru. Pokud by nastalo něco podobné, jak v případě Farkaš, tak to by opravdu nebylo dobré já si myslím, že to eh, tady je třeba rozhodnout prostě rozumně. Já vám eh, děkuji za informace, které jste nám dali, ale nevím, ještě jste se dosti nevyjádřil tedy k těm eh, té genderové rovnosti, pokud byste byl zvolen, tak jak byste k tomu přistoupil. Thank you. Um... Děkuji. Já bych znovu se vrátil k otázce pana Farkase a Afme. E, to bylo velice důležité, co se stalo po krizi, že toto odvětví změnilo svůj přístup k vlastní roli. To bylo hodně důležité, že bankovní odvětví eh, přestalo s tou formou angažovanosti a lobování, které provádělo před krizí a že potom začalo jednat o hodně lépe. Bylo třeba, aby za to všichni, každý převzal svou zodpovědnost. Já jsem tu zodpovědnost převzal a, před, a myslím si, že jsem odvedl opravdu dobrou práci, protože jsem říkal, takhle se budeme k tomu stavět, vycházíme z faktu, z důkazů a jak si zůstáváme klidní a vždycky se snažíme jaksi nápomocně přistupovat. Já jsem nikdy vlastně neměl ani eh, beč, eh, který mě opravňoval ke vstupu tady do tohoto parlamentu, protože mě šlo o to, aby bylo možné zajistit důkazy, aby o to mi šlo. A o to jde, pokud chceme eh, změnit eh, fungování systému. A to už v podstatě jsme udělali. Pak samozřejmě je těžko říct, se dá těžko říci, že i když eh, z té role jste vypadl před pěti lety, tak pořád si myslíme, že to není vhodné. A měl jste proto dobré důvody, vy jste byl úspěšný, pak jste byl v jiné úloze po dalších pět let, ale stejně se nám to nelíbí. Tak tohle mně připadá dost těžké. Pokud jde o vyváženost genderovou, pak si myslím, že je důležité, jak to vypadá se strukturami. Například u nás my máme velice flexibilní pracovní uspůsobení, máme eh, takové systémy, které jsou hodně přátelské vůči rodinám, takže eh, například eh, umožňujeme rodičovskou dovolenou, do práci z domova, to všechno, to je hodně důležité a povzbuzujeme tím pádem také žadat podnikatele. My eh, v Centrální bance v Irsku pokládáme za velkou sílu právě toho, tohle, aby lidé k nám eh, chodili zpět po rodičovské dovolené, aby eh, zase přišli s novými svými, s tím, co se takto zase naučili. A to zase vnáší nový aspekt do naší práce. A takže je důležité mít správně nastaveny žádosti a Zase je důležité, aby eh, zaměstnavatel byl přátelský vůči těm, kdo si přejí si dát volno nebo prostě potřebují na nějakou dobu odejít, aby se mohli zase vrátit. A takhle já jsem to opravdu dělal, abychom měli opravdu eh, diversifikovaný eh, kolektiv pracovní z hlediska genderového dobře vyvážený, protože to je výhodné pro všechny. Dobře. Už máme několika minutové spoždění, ale mám tady pořád ještě několik žádostí o slovo v rámci spontánních eh, vystoupení, ale eh, umožňuji vám vystoupit pouze, pokud budete velmi struční. Všechno jsou to věci, o kterých se bude hlasovat zítra, takže pokud s tím souhlasíte, můžu vám dát slovo. Danuta Hybne za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vás chci zeptat na roli EBA u snižování eh, rizik. Co s tím EBA může dělat? Myslím, že tady je celá řada věcí. Hovoří se implementace ERK 2, to jste schválili tady před několika týdny. Jde o právě řešení problémových bank. Jde o klíčová risková kritéria a já to znám eh, z Irska. Prostě mám s tím přímo zkušenost. Jde, aby u banky PL se snížila Jde o to, aby zájmy eh, zákazníků a držitelů eh, hypoték eh, byly zohledněny a my jsme v Irsku vytvořili <clears throat> etický kodex pro případy nesplácení hypoték, abychom dbali na zájmy těch, kteří hypotéky splácejí a na základě toho jsme potom vytvořili pravidla pro snižování NPL u bank, že se vyžaduje zásahy dohledu, vyžaduje se to měny struktury bank, možnosti, jak s tím naložit, musí být jasné cíle, ale jedno paušální řešení proto neexistuje. Nebo vytváří kritéria pro sekuritizaci a vytváření rezerv, jakož i další metody. A co u přispělo k té velké změně u tebe, je, jsou jasné definice. Všechno ta práce byla velmi důležitá a musí se v ní pokračovat. Děkuji. Abychom to urychlili, tak teď eh, eh, to uděláme tak, že si vyslechneme tři otázky a potom bude odpovídat pan Kros paní Děry. Já se velmi vážím vašich eh, odpovědí na tu otázku integrity a na rovnováhu mezi pohlavími. Je jasné, že vy to zohledňujete a jsem také ráda, že dozorčí rada EBA to eh, rozhodnutí vás nominovat eh, přijal na základě ne pohlaví, ale toho, kdo má kompetence pro tuto funkci. pravice jste dostal spíše obsahové otázky, z levice eh, eh, jiné. Já mám otázku týkající se zemí eurozóny, eh, nečenských států eurozóny. Teď se hovoří o tom, že by se staly členy bankovní unie. <clears throat> Jak to funguje? A jaké s tím máte zkušenosti? Nebo jak je možné pomoci těmto zemím? Robert Rowland, 30 sekund. Děkuji. Já mám otázku s ohledem na vaše zkušenosti z Jirska. Si myslíte, že ty náporné úrokové sazby vytvářejí bubliny u některých eh, aktiv, jako jsou nemovitosti? Eh, průzkum Eurozaně zase ukázal, že půjčování eh, malým firmám nefunguje, že všechno všechen kapitál jde na eh, nemovitosti. Chci vás zeptat, jestli myslíte, že to vede k té bublině. Francis Fitzgerald IPP. Děkuji. Pan Kross řekl jasně, že v posledních pěti letech pracoval v centrální bance, měl na starosti regulaci irských bank v období po krizi, to určitě bylo náročné období vzhledem k Brexitu A já se vás chci zeptat, etické chování u bank, co můžete udělat pro to, abyste stimuloval etické chování? A za druhé, jaké lekce můžeme vyvodit z Irska v té době po krizi? A co můžete eh, z toho doporučit v EBA? Pan Kros má dvě, maximálně tři minuty na odpověď. Co se týče bankovní unie, měla být vždycky otevřená nečlenům eurozóny, ale pokud sdílíte eh, společnou měnu, to byla ta základní logika, tak musíte mít jednotný přístup ke bankovnímu systému, musíte mít stejný dohled. Eh, jednotný rámec pro řešení problémových eh, bank a musíte mít jednotný <clears throat> systém pojištění vkladů. Bez toho dochází k té <clears throat> smyčce eh, negativních jevů a negativních očekávání. Protože panují rozdíly, přestože ty banky eh, jsou eh, v jednotném měnovém prostředí. Takže ale je potřeba <clears throat> si uvědomit tuto souvislost mezi bankovní unii a jednotnou měnou a já vím, že některé, někteří nečlenové eurozóny zvažují eh, vstup do bankovní unie z té regulačního pohledu, když teď vynechám ty ekonomické aspekty, tady jsou velké synergie a výhody tom, že máte jednotný například mechanismus pro řešení problémových bank, kde máme eh, jednotnou komunitu, sdílíme své zkušenosti, máme <clears throat> znalosti o těch našich zájemných kulturách, to je velmi prospěšné a to dělá Evropa velmi dobře. Když ponechám stranou ty ekonomické aspekty, tak myslím, že můžeme vyvodit velký prospěch z toho, abychom měli ten jednotný systém a my jsme v Irsku z toho měli velký prospěch. Co se týče <clears throat> zase záporných úrokových sazeb, k tomu já se vyjadřovat nemůžu, ale vy samozřejmě správně říkáte, že to vede k konkrétnímu kontextu, který je velmi poučný, protože eh, mohou vznikat nová rizika. A proto je naprosto správně, abychom se podívali na trh s nemovitostmi a na další formy, na další typy aktiv které, ke kterým přecházejí investoři a vytváří to bubliny. A také bychom eh, se měli podívat na nebankovní sektor. A já jsem eh, to v Jirsku měl na starosti, regulaci tohoto sektoru. Takže odpověď na vaši otázku. Ano, jsou to důležité věci a je potřeba k tomu přihlížet, eh, abychom zohledňovali správná rizika. A závěrečná otázka etické jednání bank, a no, jak to můžeme podpořit. Je to nesmírně důležité. V Irsku eh, jsme se na to zaměřovali, já osobně také. Šlo o to, jak eh, zajistit, aby systém fungoval tak, aby lidé měli důvěru ten systém. Ještě to, ještě se to nepodařilo. A banky by se neměly ptát, můžu to udělat, ale měl bych to udělat. A e, my jsme se na to zaměřovali, spolupracovali jsme na tom s naší vládou, aby byl vytvořen e, rámec, který jasně vytyčí odpovědnosti členů e, vysokého managementu Proto to by byly jasně vytyčené povinnosti toho, jak se musí eh, eh, špičkoví manažeři chovat. To není jediný nástroj, ale je to jeden z těch hlavních. A na závěr ty vyvozené lekce z krize eh, pro nás byly velmi bolestné, ale my jsme se naučili důležitost toho, že pokud fungujete jako regulátor, tak byste měl jasně definovat, co se snažíte dosáhnout. Nám jde o to, aby eh, ten finanční a bankovní sektor se choval správně. To je hlavní cíl. Cokoliv ten cíl podkopává, tak musíme potlačovat. A to je také jádro mého přístupu. Děkuji vám, pane Krosy. Ještě jedna minuta, potom přejdeme dalším pro našem programu. Okay, now we have just, uh, you know, uh, some time, short time. Máme uh, velmi málo času. Měli bychom přejít k uh, eh, udělení rozpočtového absolutoria pro EPA a pro ESMO. A pro další agentury s pravodajem je pan Epping, kterého tady nárazuje jeho kolega. O tom co budeme hlasovat zítra, takže to můžeme probrat velmi stručně a tím apeluji na pana zpravodaje i na stínové zpravodaje. Thank you. Uh, the chair, the colleagues, the... Děkuji. Pan Epping je rád, že po ujasnění USMY jsme eh, získali správné informace o účetní závěrce, takže můžeme udělat eh, rozpočtové absolutorium eh, EBA, ESMA, Vždycky eh, orgán pro dohled nad trhem. A jde o případ pana, jmenování pana Parkaše, který byl jmenován výkonným ředitelem asociace od února 2020. Pane Pink říká, že toto jmenování nebylo v souladu s osvědčenou praxí, které by mělo zabránit konfliktu zájmu. Pan Epping říká také to, že toto jmenování, k tomuto jmenování by nemělo docházet a mělo by, měly by se potvrdit politické, politická doporučení Evropského účetního dvora, Evropského ochránce práv tento systém jmenování eh, umožňuje odměnit regulátory za jejich předchozí jednání a otevírají se tím dveře eh, negativním pobítkám. Pravodaj zdůrazňuje potřebu mít transparentní systém administrativy v Evropské unii, což se vztahuje i na regulační orgány a další instituce tvarající do měnové unie a proto pan Epping vítá návrh řešení eh, paní předsedkyně, aby se zabránilo těmto případům, takže podporuji žádost, aby dozorčí rada EBA a její výkonná rada přeskoumala své rozhodnutí umožnit panu Farkašovi eh, nastoupit eh, na post generálního ředitele AFME. Pan Epping se těší na velmi konstruktivní spolupráci. A já děkuji, že jsem tady mohl přečíst jeho stanovisko. Děkuji vám. Teď ti nový zpravodajové pan Kristoforu. Děkuji. Co se <clears throat> týče absolutoria pro tyto tři agentury, které známe, u všech těchto případů bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Myslíme si, že ty účetní závěrky nebo účty byly shledány jako řádné a správné za rok 2018 ve všech třech případech, ale jde také o přístup, jde o nezávislost těchto institucí. Ehm, vzhledem tomu, že jim do rozpočtu přispívají členské státy a tím pádem eh, nemohou být nezávislé. Takže to je otázka, eh, která se vztahuje na všechny tyto tři eh, dohledové orgány a další bod. Já vím, že nemám moc času. Je otázka přebytu. 60% by se mělo poslat zpátky členským státům. Nicméně to je pouze možné na základě dialogu a proto nesouhlasíme s tímto přístupem. Měli bychom přejít do dialogu s Evropskou komisí, abychom nalezli správné řešení. Ta nezávislost, my jsme samozřejmě pro konfliktu zájmu. To rozhodně můžeme podpořit. A ta transparentnost by se měla stávat na všechny. Děkuji vám. Žilboje za Renew. Děkuji, paní... Hmm, pan Molnár tady není, takže vy nahrazujete pana Molnara. Pan Molnár tady není, ale já mám jeho stanovisko, tak ho tady eh, můžu přečíst. <clears throat> Pan Molnár říká, že Evropský parlament musí hrát svou kontrolní roli u těchto institucí, jde o finanční stabilitu, ochranu spotřebitele, dohled nad finančním sektorem, boj proti praní špinavých peněz a udržení, <clears throat> udržitelný eh, rozvoj. No mandát musí být eh, vykonáván konsistentně, <clears throat> efektivně využívány zdroje, administrativa musí být otevřená. Většina pozměňovacích návrhů posiluje eh, návrh stanoviska a proto by byl proto, aby všichni hlasovali pro vzhledem k těm zmíněným otázkám. A teď Žil. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane, panu zpravodavi, už jsme v prosinci měli příležitost o tom diskutovat. Chci mu poděkat za to, že zohlednil řadu našich návrhů což ukazuje jeho konstruktivní přístup, který asi eh, povede k přijetí textu, který je teď eh, vyvážený. Eh, bude pro něj pravděpodobně hlasovat většina. Děkujeme také za ty kompromisní návrhy, které se týkají OMF. A děkuji vám i za ten ústní poznací návrh, který se týká role EBA Pořád tady zůstává jeden bod, na kterém se nezhodneme, Už jsme se o tom zmiňovali na předchozích schůzkách. To je eh, otázka spravedlivého vrácení eh, těch příspěvků členským státům. To je podle mě v nesouladu s principem eh, evropského přístupu a náš hlasovací seznam odpovídajícím způsobem zohlední tento postoj, přestože se v této věci nezhodujeme, tak vám chci poděkovat za vaši práci. Okay, thank you very much. Uh, the translation... Uh, Děkuji. Nyní končí tlumočení, takže dál je možné pokračovat v angličtině. Uh, Sven. Thank you. Um, yes, I would also like to thank uh, everybody involved. Uh, there's a lot of convergence